Uh, good morning. I think we may as well uh, start uh, with the first report, which is the face of female poverty in the Europe. Dobré ráno, myslím, že můžeme začít. Začneme první zprávou, ve které jde o chudobu žen v Evropské unii. Gabriele zde bohužel není, takže promluví Tomas. Milé kolegyně, milí kolegové, já eh, bych rád omluvil Gábi Cim, bohužel totiž se nemohla dostavit, to všichni vidíme. Gabi má ve své eh, zprávě zapracovala pozměňovací návrhy. Ráda by poděkovala všem, kteří předložili pozměňovací návrhy. Myslím, že se ukázalo, že eh, spolupráce mezi výborem EMPL a FEM probíhá velmi dobře a na pevném základě. Eh, tak co je potřeba připomenout? Na základě dohody mezi předsedy výboru EMPL a FEM bylo dosaženo toho, že výbor EMPL se ve své práci vztahuje, eh, zabývá výhradně všeobecnými aspekty chudoby a výbor FEM se zabývá specifickými aspekty chudoby žen. Eh, takže na základě této dohody na posledním eh, schůzce Eh, koordinátorů, 43 pozměňovacích návrhů bylo eh, označeno jako nepřípustné. Takže prosím vás, ti, co to ještě neudělali, mají stáhnout své pozměňovací návrhy, které jsou nepřípustné. Mají předložit nové eh, výboru FEM. Lhuta pro předložení je 9. prosinec. A mnohé by to usnadnilo a sekretariát již zaslal sdělení členům. K tomuto tématu celkově jde říci, že vlastně vůbec nebylo kontroverzní. Ve spolupráci na přípravě této zprávy eh, jsme se v zásadě zhodli na zásadních cílech v boji proti chudobě a hlavně v boji proti dětské chudobě. Paní Cimr v současné době pracuje na kompromisech a i přesto, že dnes tady nemůže teď být, se pokusí v průběhu dnešního dne předat tyto kompromisní návrhy s novým zpravodajům. Pokusí se ještě tento týden najít nějakou dohodu. Hlasovací seznam by měl být k dispozici 3. listopadu, měl by být zaslán členům a hlasovat se bude 9. listopadu. Je jen několik málo pozměňovacích návrhů, se kterými se zpravodajka nemůže stotožnit a se kterými nemůže souhlasit. To je pozměňovací návrh číslo 22. Ten se týká zvýšení rozpočtu na SF. Dále pozměňovací návrh číslo 34. Ten se týká eh, dětské chudoby a chtěl by ji odstranit z toho stanoviska. Dále pozměňovací návrh číslo 42, kde jsou stanoveny tři různé indikátory chudoby ve strategii 2020 a tyto indikátory chce tento pozměňovací návrh výjmout. No a dále pozměňovací návrh 51 odstavec 5, který hovoří o pozitivní roli sociální politiky a chtěl by tuto pozitivní roli vymazat. Takže s těmito pozměňovacími návrhy se paní Cimr nemůže stotožnit a vůbec je nepodpoří. Dále tři pozměňovací návrhy a sice 52 paní Meissnerové, Eh, tyto návrhy by se alespoň ve druhé, pardon, v první části měl pokusit nějak změnit. Aspoň paní Cimrová se pokusí to zapracovat do kompromisu. A to se týká také 35 a 36, které se týkají dětské chudoby. A tyto pozměňovací návrhy by mě chtěla paní Cimr přepracovat do kompromisu a snížit tak dětskou chudobu do roku 2012. Dodržet tento cíl. Děkuji. Mrs. Meissner, please. Děkuji, paní Meissnerová. Já, vielen Dank, Frau. Děkuji, paní předsedající. Škoda, že paní Cimr dnes nemůže být přítomna ale jejím jménem již bylo mnohé řečeno. Myslím, že celkově se shodneme na tom, že se u chudoby musíme najít, e, pokusit najít cesty, jak ji snížit a bojovat proti ní. Pozměňovací návrhy se vlastně vydávají skoro všechny stejným směrem. Možná, že bychom mohli říct, že e, z části až na výjimky byly všechny jmenovány. Z mého pohledu to bylo poněkud složité, protože když jsme předkládali pozměňovací návrhy, tak minimálně já jsem nevěděla, nebo my všichni všichni jsme nevěděli, že nemáme používat tu chudobu žen. Slovo žena je velmi obtížné předložit 50 pozměňovacích návrhů když máme tyto podmínky a vypracovat na základě toho nějaké stanovisko. No, takže tady máme tu skutečnost, že tady nesmí být ta dětská chudoba, no a musím říci, že pro nás e, stínové zpravodaje je to opravdu obtížné. Uh, ze dvou svých pozměňovacích návrhů jsem vyněla to slovo ženy a potom jsou zase v pořádku, ale je to poněkud zvláštní, když jde o chudobu žen. Takže to jsem chtěla poznamenat jenom k postupu. Ale jinak je samozřejmě jasné, že se musíme pokoušet o kompromisy, protože spousta pozměňovacích návrhů se týká stejného článku. Eh, u mých pozměňovacích návrhů bylo důležité a byla bych ráda, kdyby to bylo zapracováno. zapracováno. Eh, následující bylo by skvělé, kdybychom si jenom nestěžovali na to, že ženy jsou podrobeny chudobě, ale kdybychom se pokoušeli navrhnout i nějaká řešení. No a u mého pozměňovacího návrhu 53, který se má nyní stát součástí kompromisu, tam šlo o následující. V Německu je tomu takové, že často hovoříme o chudobě jako takové a o takové té spirále chudoby. Nevím, jestli je to podobné podobné v ostatních jazycích, ale pro mě je ten pojem spirála v podstatě důležitý, protože to takto v podstatě probíhá, ta chudoba. Znamená to, že když se dítě narodí do, chudo, do rodiny, která je vystavena chudobě, kde třeba nikdo z rodičů nepracuje, a že se z té chudoby vůbec nedopr- nedostane, tak to je ta spirála, která se vlastně neustále roztáčí. Takže na to se celé musíme zaměřit a tu spirálu prolomit. Těším se na kompromisní pozměňovací návrhy a na další spolupráci a rozpravu. Děkuji. Thank you. Děkujeme. Pani Lope Fontania. Gracias, señora presidenta. En primer lugar y con carácter general. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, především několik takových obecnějších poznámek. Osobně si nemyslím, že je zde problém s přijetím většiny těchto pozměňovacích návrhů, především pokud jde o kompromisy, které bychom měli nalézt, protože tam je mnoho obsahu, který je společný a proto si myslím, že je dobré, abychom se dohodli na společném textu. Než se dostanu k jednotlivým pozměňovacím návrhům, které jsou kontroverznější, ráda bych řekla to, že mě trochu překvap roku je záležitost nepřípustnosti některých pozměňovacích návrhů, které údajně nemůžeme předložit v rámci výboru FAM. Nechci to zde spochybňovat, nechci zde spochybňovat předsedající našeho výboru. Všem opravdu nechápu, na základě kterých kritérií bylo postupováno. Především pokud jde o 27, 30, 30, 54, 59 a 70, 74 skupinu. To skutečně nechápu. Jsou to pozměňovací návrhy, které hovoří o mm, různých kontraktech, mm, nestandardních kontraktech, právo na práci a já osobně opravdu nechápu mm, rovněž ten termín žena, proč jsou zde tyto problémy, když hovoříme o ženách, tak najednou nemůžeme hovořit o e, zaměstnanosti žen, tak v tom případě opravdu nevím, jaký cíl má tento výbor. Samozřejmě, že musíme přijmout rozhodnutí předsedkyně. Jediné, co bych chtěla říct, je, že s tím nesouhlasím. Pokud jde o pozměňovací návrhy, ostatní pozměňovací návrhy, u kterých předpokládám, že bychom se měli dohodnout, tak je to eh, odstavec 1, 2, Evropský sociální fond. Myslím si, že v této otázce by bylo dobré, abychom dosáhli dohody. Osobně si myslím, že by bylo lepší navýšit eh, částky do tohoto fondu. Samozřejmě za podmínky, že to využijeme pro zvýšení konkurenceschopnosti, zaměstnatelnosti a dalších akcí, které jdou stejným směrem, dalších aktivit, které jdou stejným, stejným směrem. Všem ne, pokud jde o ochranu, sociální ochranu, protože tam máme mnoho jiných nástrojů. Pokud jde o 53, tam 61, tam to nechápu, nepochopila jako, jsem to znění, mám pocit, že možná jde o nějaký problém v překladu. Je to důležitá zpráva, důležité záležitosti. Měli bychom se dohodnout a skutečně věřím, že dosáhneme a kvalitního textu nakonec. Než se obrátím na ostatní řečníky. Pouze jedno objasnění. Bylo mi řečeno, že všichni zpravodajové vědí o různých, nebo jsou informováni o různých kompetencích jednotlivých výborů. Pokud jde o posílenou spolupráci, každý výbor musí dodržovat pouze svou oblast odpovědnosti. To je na základě článku 50 našich, našeho řádu. A to znamená, že by se všichni měli dohodnout na společném textu, samozřejmě na základě společných kompetencí, kompetencí jednotlivých výborů a dohodnout konkrétní podmínky. A tyto podmínky byly dohodnuty mezi předsedy jednotlivých výborů na základě konzultace s zpravodají. Právě proto mnoho pozměňovacích návrhů bylo, bylo odstraněno paní Morančaty. Juste sur ce point, pouze u tohoto konkrétního bodu děkuji za slovo, vážená paní předsedající. To znamená ta skutečnost, že zpravodajové o, by to, o tom měli vědět, měli by být informováni, to znamená o jednotlivých oblastech kompetencí obou našich výborů. Já osobně to považuji za podivné. Podivné to, že naše předsedající mm, o tom hovoří, zatímco na stejné schůzi v podstatě umožnila jako jedno z témat pro naši práci v roce 2011 um, ehm, doložku nejvyšších výhod, které se, která se dotýkala především žen. To znamená, že na stejné schůzce máme určitou pozici, základní pozici, která v podstatě jde proti všem těm pozměňovacím návrhům, které se dotýkají slova žena a na druhé straně v podstatě na stejné schůzce akceptuje témata pracovní, které se dotýkají situace, situace žen a doložky nejvyšší výhod. Čili já osobně zde vidím určitý rozkol mezi stanoviskem stejné osoby, jedné osoby v rámci jediné společné schůze a já osobně to opravdu nechápu. Druhá záležitost, a to je věc, které jsem se chtěla věnovat hned po hlasování, ale možná, jelikož už mám slovo, tak bych mohla děkuji, takže bych se k tomu vyjádřila. Obecně, pokud o to já samozřejmě, jakmile budeme hovořit o tomto tématu, tak se k tomu vrátíme pouze, abych to ještě jednou objasnila. Ano, jde skutečně o posílenou spolupráci, říká paní předsedající, došlo k dohodě a já se pokusím získat od paní Berešové všechna, všechny eh, informace, které se dotýkají právě té schůzky koordinátorů, já, na které se zmínila. Já jsem bohužel nebyla na této schůzce, čili opravdu nevím, o čem hovoříte. Ovšem, ale Ilda tam byla, říkám eh, kolegyně. O, ano, s ohledem na tuto zprávu, říká paní předsedající, jde o posílenou spolupráci. Došlo k dohodě mezi oběma předsedy daných výborů, výbor pro práva žen a genderovou rovnost, tak to jsou teda stejné příležitosti i především s ohledem na pracovní trh, na mm, zacházení s, při práci, to je jasná odpovědnost, která spadá do kompetencí výboru FAM a právě v tomto ohledu došlo k dohodě mezi výbory, tak jak už jsem se o tom zmínila. Tak a nyní další řečníci. Paní Moran Šaty, prosím ještě. Ano, prosím, můžete pokračovat, to je v pořádku. Děkuji za slovo. Já, ano, já jsem myslela, že v podstatě ten tam procesní procedurální poznámka, že to už byla, byla vaše řečnická doba, proto jsme vás neměli na seznamu. Děkuji. Tak procedurální poznámka, pan Sarkes. Ano, děkuji za slovo, paní předsedající. Já osobně bych rovněž rád vyjádřil své veliké překvapení. Je, dotýká se to v podstatě obecně práce v našem výboru. Občas se dostaneme do takové situace, že s jinými výbory, vidíme, že jsou tam kompetence, které my nemůžeme mm, řešit. Já osobně si ale myslím, že všechny záležitosti, které se dotýkají sociálních věcí, zaměstnanosti, to jsou prostě naše pravomoce a opravdu nevím, proč by se tím měli zabývat jiné, jiné výbory, například tam na to mm, sociální inkluze, trh práce. To jsou přece naše odpovědnosti. Rád bych proto požádal objasnění této situace ne pouze u tohoto případu, ale obecně. Osobně si myslím, že je důležité obecněji se zabývat těmito otázkami a zároveň jasné, že článek 50 hovoří o posílené spolupráci mezi jednotlivými výbory. Ovšem, každý výbor by měl mít své konkrétní kompetence. Ano, já to chápu, říká paní předsedající, já jsem se rovněž vždycky ptala, proč tomu tak je, to je ovšem otázka, kterou by měla řešit konference předsedů, takže záleží na politických skupinách, aby se tím zabývali na konferenci předsedů, to si myslím, že by bylo nejlepší. Bohužel před hlasování už nemáme moc času, pokud to opravdu je něco zásadně, tak můžeme, ale pokud ne, tak opravdu musím, musím zkrátit vaši řečnickou dobu a všech ostatních, pokud teda to budeme nějak protahovat. Děkuji velice, velice rychle, paní předsedající. Ten první bod, paní předsedající, legislativa nebo to fungování, o kterém jste hovořili, to jsou legislativní zprávy, to se dotýká legislativních zpráv, ovšem toto není ten případ. A osobně my jsme nevěděli, že prostě tam nesmíme začlenit to slovo žena do těch pozměcích návrhů, protože to, to znamená, že by nám teda vrátili tyto pozměňovací návrhy, když hovoříme o chudobě žen a nesmíme se nám zmínit o slově žena, tak to je přece šílené. Druhá záležitost, na kterou bych ráda obrátila vaši pozornost, jsou pozměňovací návrhy 27, 47 a 54, o kterých teda tvrdí, že jsou nepřípustné právě z tohoto důvodu. Osobně si myslím, že bychom opravdu měli se, mm, ano, jsou to záležitosti, které se dotýkají zaměstnanosti našeho výboru a právě proto bychom měli opětovně zvážit tyto, toto prohlášení o nepřípustnosti těchto pozměňovacích návrhů za paní Gruny a za sebe osobně bych rovněž ráda obrátila vaši pozornost k 71, protože tam se hovoří o minimální příjmu, který nebyl schválený, čili opravdu pozor na tento pozměnce návrh 71. My s tím nesouhlasíme. Dále je to Evropský sociální fond, jsou tam tři pozměňovací návrhy, 22, 23 a 26, které explicitně hovoří o tom, že jsme pro snížení tohoto prostředku tohoto fondu, což je neakceptovatelné v této zprávě, o které hovoříme a samozřejmě ani v souladu s našimi cíly v oblasti soudržnosti. A další záležitost je pozměňovací návrh 80. 80 hovoří o subsidiaritě. Pokud jde o přípustnost těchto pozměňovacích návrhů či nepřípustnost těchto návrhů, paní předsedající, já bych skutečně chtěla, abychom hlasovali a viděli, kdo skutečně je proto, abychom teda tyto pozměňovací návrhy vrátili, tě, mm, vrátili výboru FAM, to znamená ty, které jsou považované za nepřípustné. Děkuji. Eh, děkuji. Eh, já eh, musím říct, že předložím pozměňovací návrhy, protože jsem, protože nesouhlasím s tím, jak to bylo zařazeno pod témata chudoba ženy. Já s tím nesouhlasím. Hovoříme o chudobě mezi ženami v EU, to je téma a je tady není třeba Nyní jsme nuceni k tomu, abychom rozdělovali dvě témata, která jsou spojena vlastně v tom názvu. Řekla jste, že tak to budeme muset postupovat a že jsme dostali dopis té věci. Já musím říct, říci, že jsem stínová zpravodajka a nedostala jsem nic. Eh, náš koordinátor předčasem protestoval, já se musím zastat, protože si myslím, že to, jak postupujeme u této věci, eh, prostě postrádá jakýkoliv smysl. Lituji toho, že tady není paní Cemerová, protože hovořila o různých poznacích návrzích, které se jí nelíbí, vyhlásila za nepřípustné, potom sepsala kompromisy a já to dobře chápu, socialisté jsou proti 22, protože hovoříme o rozpočtu a potom na jednu stranu eh, říkáme, na, tedy na druhé straně říkáme, že nepotřebujeme peníze na boj proti chudobě žen. Mně to nepřipadá normální. Domnívám se, že 22, 23 a 25, pardon, 26 by mohly být spojeny v kompromis, který eh, by se týkal výdajů z Evropského sociálního fondu. Nevím, jaký je váš názor, kolegové, ale myslím si, že bychom měli hlasovat o tom návrhu, který učinil před časem eh, můj kolega. A navzory tomu, jak to vypadá časově, se domnívám, že bychom měli zopakovat rozpravu k této věci a protestuji proti tomuto postupu. Paní Koliosi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že tvář eh, chudoby žen do značné míry tváří chudoby obecně. Eh, je daleko více chudých žen než mužů. Máme zde ženy rozvedené, ženy samoživitelky, které vychovávají dítě. Eh, ty představují velkou část eh, osob, které um, jsou pod hranicí chudoby. Eh, je zde celá řada žen, které musíme řešit. Penzijní práva pro ženy, eh, jak udržet ženu na druhou práce, jak pro ně získat kvalitní péči o dítě, tak aby žena mohla pracovat, dále minimální příjem pro ženy, které nemohou pracovat a tak dále. Já jsem předložila některé poznávací návrhy, které tato témata řeší. Pokud je o nepřípustnost, já se domnívám, že eh, na některé pozměňovací návrhy eh, se pohlíželo trošku příliš přísně, když se rozhodlo, že nespadají do naší působnosti, eh, našeho výboru, ale naším společným cílem samozřejmě je, aby, abychom za parlament jako celek vypracovali co nejlepší zprávu. Jak jsem si vyslechla pana Serkase, když říkal, že Výbor pro zaměstnanost neustále čelí překrývání kompetencí s jinými výbory. Samozřejmě má pravdu, ale eh, myslím si, že žádný jiný výbor s tím nemá tolik problémů jako výbor pro práva žen. Já jsem v, ve výboru pro ženy koordinátorkou a eh, celá řada eh, vás tady v tomto výboru zasedá zároveň výboru pro ženy, toho můžeme využít. Já bych velice ráda předložila řadu pozměňovacích eh, návrhů zde a potom opět eh, ve výboru pro práva žen, pokud eh, ten je příslušný pro takové věci. A celá řada lidí, dokonce i EPP, přišla s návrhy, které podporuji, které jsou kvalitní, měly by se do té zprávy dostat a ať už tam budou odhlasovány tady nebo ve výboru pro práva žen, tak to mi je v celku jedno, pokud se to do té právě dostane a ta zpráva nakonec bude kvalitní. Děkuji. Než ještě dám slovo panu Sarkasovi, tak eh, chci říct, že s vámi všemi souhlasím v této věci. A mě jakožto předsedkyně v současné chvíli to nepřísluší, nicméně na to upozorním, eh, jakožto předsedající, tedy mi to nepřísluší, ale na to upozorním paní Beres, eh, která už Ehm, o tom jednala eh, s předsedkyní výboru pro práva žen a se zpravodajkou ohledně nepřípustnosti těch konzultacích návrhů. Já tady nenechám nyní hlasovat, ale upozorním paní předsedkyně Beresovou, tak abychom eh, se k tomu ještě měli šanci dostat, protože já s vámi v této věci spíše souhlasím. Eh, sekretariát nám říká, že to není striktně naše kompetence, ale přes vámi souhlasím, tak vás mohu ujistit, že upozorním paní Beresovou, na tuto věc a určitě se k té nepřípustnosti pozměňovacích návrhů ještě vrátíme. Pan Serkas, prosím. No Já jsem nežádal o slovo, ale když už jsem jej dostal, tak chci říci, že souhlasím s tím, jak jste celou věc interpretovala. Než dojdeme k hlasování, musíme si to nejdříve vyjasnit. Paní Esaja, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice ráda, že e, souhlasíte s tím, aby se to projednalo na schůzi koordinátorů, až se rozhodneme ještě co dál. Všichni jsme dostali ten mail, já jsem také jednou z těch, kdo eh, byli velmi překvapeni tímto rozdělením poznacích návrhů a eh, nebylo by jasné, kudy vede ta hranicí čára, protože já jsem mm, předložila tři poznací návrhy, které byly velmi podobné, příbuzné a bylo mi řečeno, abych jeden z nich eh, vedla přes ten druhý výbor. Ale já už jsem na ten mail zareagovala a řekla jsem, dobře, můžu jeden z těch návrhů stáhnout, ale nyní je ta situace takováto, takže co nám radíte, jak bychom nyní měli postupovat? Měli bychom poslat nový mail a říct si, eh, ruším tedy své slovo ohledně stažení návrhu, nebo eh, kdy bude například uspořádána ta schůze koordinátorů, jak máme postupovat dále? Tak eh, jenom bych na to zareagovala. Všechny pozněcí návrhy znovu zvážíme a necháme, a dám, pardon, dáme vám vědět co nejdříve, zda eh, padlo rozhodnutí odlišné od předchozího. Eh, na to máte jedině právo. A tolik lidí na to upozorňuje, s tím nespokojeno a já s vámi, jak už jsem říkala, souhlasím. Musíme se podívat znovu na každý poznací návrh zvlášť a eh, uvidíme, zda některé z nich je možné přece jen ponechat v našem výboru a potom co nejdříve vás budeme informovat, zda se situace změnila. Eh, pan Thomas Mann, prosím. Eh, Já budu stručný, protože mám velkou radost, že ta diskuze se ubírá tím dobrým směrem. Nechceme pracovat tak omezeně a nechceme, aby pojem ženy mohl padnout jen v ženském výboru to by bylo jako kdybychom měli tématu kulturu. V tomto výboru se to ale jmenuje mládež a neměli bychom použít jméno mládež, i když jde o nezaměstnanost mládeže. Myslím, že 11. 11. začíná v listopadu eh, v Německu karneval. Myslím, že jsme začali už o několik týdnů dřív, tak jak to vypadá. Pokusíme se tedy předložit řadu pozměňovacích návrhů, které s tím souvisí, s tím tématem a budeme riskovat, že některé z nich budou takzvaně odstřeleny. Eh, odstavec 50, tam je všechno v pořádku posílená, spolupráce tam také všechno souhlasí, ale paní předsedající, já souhlasím s tím, že říká, že budeš aktivní ta velká pozice, ta je samozřejmě eh, výborná a potřebujeme písemnou odpověď. Ano, určitě ji dostanete, určitě se na to upozorní. Paní Figueredo, prosím. Eh, obrigada. Děkuji. Jak už řekla kolegyně Cornelison, já jsem koordinátorkou za jednu skupinu ve výboru pro práva žen. A kromě toho jsem také členkou tohoto výboru. No a tím pádem musím říci, že toto téma je zcela zásadní. Je naprosto zásadní posílená spolupráce. Výbor pro práva žen a to myslím také říká paní Bauer, je stejného názoru jako my a má stejnou pozici. Já jsem také členkou obou výborů a paní Bauer taky a myslím, že také je rovněž koordinátorkou. Chci říci, že není naším úmyslem zabránit výboru pro zaměstnanost vykonávat své činnosti v této oblasti. Co je vlastně naším cílem? Co je tím hlavním tématem? Chudoba žen musíme docílit určité flexibility. Musíme být sami flexibilní my ve výboru pro zaměstnanost. Proto také souhlasím s tím, abychom se zde věnovali návrhům, které předložili kolegové z výboru pro zaměstnanost. Všichni samozřejmě konkrétně hovoří o problémech zaměstnanosti žen. A to zcela nehledě na práci, kterou odvádí výbor pro lidská a pro práva žen. Doufám, že ta zpráva, která z toho nakonec zejde, bude pocházet ze zdravého lidského rozumu a budou tam vyjádřeny všechny pozice a postoje, které budou nějak sladěny. To by bylo to nejlepší a nejkorektnější. Myslím, že jde zkrátka o ten selský rozum, který musíme použít. Nemusíme spolu bojovat, protože to by také nebylo správné. Děkuji, Edith Bauer, prosím. So much. Děkuji. Ta situace je trošku zvláštní. Pro ta témata, u kterých dochází k překrývání kompetencí různých výborů, jsme dříve používali postup posílené spolupráce. Je pravda, že posílená spolupráce eh, ne vždy byla bez problémů, zejména v případech, jako je tento, kdy je nemožné stanovit jasnou dělící čáru mezi tím, co spadá do pravomoci našeho výboru a co do eh, pravomoci výboru pro práva žen. Eh, nicméně za celých eh, uplynulých šest let jsem se nikdy nesetkala s tím, že by jeden výbor rozhodl poslat zpátky jinému výboru jeho pozměňovací návrhy. Zdá se mi, že v tomto případě ta dělící čára skutečně je, jak bych to řekla, velmi pružná. A není možné ji vést nějak jednoznačně. A zdá se mi, že tady trošku chybí dobrá vůle. Potřebujeme více dobré vůle, proto ten problém řešit eh, spíše, než abychom se do sebe stále jenom opírali. Děkuji. Už tady žádné řečníky na seznamu nemám. Jenom ještě řeknu ano. Paní Gerlin, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vy jste hned zapomněla. Ano, jenom bych ráda no, uvedla pár věcí. Jestli vás potěší, že ne k pozměňovacím návrhům. E, jsem překvapená, že se tady vůbec nezmiňuje boj proti chudobě posilováním ekonomiky. E, trh práce existuje jedině jako součást hospodářství. E, živý trh práce je výsledkem živého hospodářství ženy se nepohybují ve vaku, žijeme ve stejném světě, takže eh, důležitá věc v rámci boje proti chudobě žen, jako ostatně chudobě jako okolí jiného, je postarat se o to, aby existovala pracovní místa, aby ekonomika fungovala, aby práce byla dostupná pro ženy. I když nebudeme hovořit o tom, jak chceme eh, bojovat proti chudobě tímto způsobem, který pro mě je nejvíce na snadě, eh, tak jediné vlastně, co tady Eh, co tady řešíme, je eh, zmírnění té špatné situace, ve které jsou ženy, když jsou nezaměstnané a když jsou postiženy chudobou. A myslím si, že eh, tady všem to spadá pod princip subsidiarity, to je třeba řešit na úrovni členských zemí. Ráda bych zmínila konkrétně svůj poznací návrh číslo 22, kterému zase je věnovaná určitá pozornost, údajně proto, že snad navrhuji, že bychom neměli nyní navyšovat prostředky z Evropského sociálního fondu. Samozřejmě, že bychom neměli. Odkud se vezmou ty peníze z členských států? Eh, budou se muset eh, zvýšit výdaje ze státních rozpočtů. A také ještě jednou řeknu, že si myslím, že je nejlepší, když ty prostředky zůstanou ve členských zemích a aby tyto země to sami řešily, protože nejlépe znají svoji situaci. Eh, také rozhodně protestuji proti tomu slovu significantly, tedy výrazně. Budeme hlasovat o tom, abychom neměli zvyšovat výrazně Eh, prostředky do Evropského sociálního fondu. Já si myslím, že to znamená, že tady jsme úplně odpojeni od reality, protože pokud budeme hlasovat o slovku výrazné zvýšení, tak eh, potřebujeme vědět, co to výrazné zvýšení představuje. Eh, já skutečně mám pocit, že žijete v úplně jiném vesmíru než já, na úplně jiné planetě. A ještě chci zmínit svůj poslední návrh 51, který navrhuje vypustit celý bod 5 opět na základě argumentu, že nemáme žádné, eh, žádné informace či důkazy o tom, eh, že by toto zmírňovalo státní dluh a recesi, eh, protože může jít sice o výrazné přispění k řešení situace jednotlivce, ale nemáme žádné důkazy o tom, že by šlo o řešení státního dluhu či recese, čili ten celý bod 5 je úplně nesmyslný a měl by být vypuštěn ze zprávy. Děkuji. Eh, přijetí ve výboru, v našem výboru je 9. listopadu, takže dostanete odpověď ještě tento týden, pokud je o tyto pozměňovací návrhy. A dovolte, abych ještě doplnila pro všechny. Ehm, spojte se, prosím, s šéfem svého poslaneckého klubu a žádejte o změnu situace přes konferenci předsedů, protože jsou to šéfové poslaneckých klubů, eh, kteří projednávají eh, kompetence jednotlivých výborů a společné kompetence takže kromě toho, že já upozorním paní Beresovou, byla bych ráda, kdybyste rovněž upozornili lídry svých poslaneckých klubů. Takže 9. listopadu budeme hlasovat v našem výboru. A nyní dám slovo panu Handlovi. Já ich kann nur so viel sagen. Děkuji, chci říci jen tolik, že jsem pozorně sledoval celou diskuzi. Vše jsme si poznamenali a udělám vše pro to, abych informoval paní Cimr o průběhu diskuze, aby mohla výsledek zapracovat do toho dokumentu. Díky. Right, thank you very much for that. Dobrá, děkuji mnohokrát. A nyní další bod, kterým je hlasování o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci bylo odesláno sedm um, dopisů, uh, respektive sedm žádostí uh, dorazilo. Uvolnění prostředků budeme to, o tom hlasovat unblock, pokud vím, žádný poslanský klub tady nemá problém s tím hlasováním. Takže bylo by vhodné, kdybychom hlasovali elektronicky. Pokud s sebou nemáte hlasovací kartu, tak nás upozorněte. Budeme hlasovat o všech sedmi žádostech. Hlasujte, prosím. Hlasování ještě běží. Konec hlasování. Třicet čtyři pro, dva proti, nikdo se nezdržel. Takový je výsledek, děkuji. A nyní další bod, jakmile je naleznu. Eh, na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům. Eh, naše zpravodajka paní Omen Rytonová tu ještě není, takže si uděláme kratičkou přestávku na pár minut a počkáme, až dorazí paní zpravodajka. If you could take your seats again, I gather Mrs. Omen-Reuten is here, so if we can um, start... Pocit, milí kolegové a kolegyně, že paní zpravodajka už je mezi námi. To znamená, že se budeme věnovat zprávě na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě. Proto bych vás požádala, abyste se všichni posadili a rovnou poprosíme zpravodajku. Máte slovo. Dank u zeer, eh, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de voorzitter, we hebben eh, voor ons liggen. Děkuji, paní předsedající. Máme před sebou zelenou knihu. A tato zelená kniha se zakládá na směrnici, která zůstala v radě. Je to směrnice, ve které jde o mobilitu. A je v ní jmenována řada podmínek pro to, aby byly zaručeny trvale udržitelné důchody. S velkým počtem odborníků a také s pomocí sekretariátu a Jana von de Feldeho Já jsem se pokusila poskytnout odpověď na řadu otázek. Ten celý text bude brzy také přeložen. E, ta odpověď, kterou jsem hledala, by měla být odpovědí, ale neměla by nabídnout nějaké řešení na současnou situaci. Je to pouze odpověď, která reaguje na dnešní situaci, ale vyhlížíme i do budoucna. No a já doufám, paní předsedající, že až budeme mít tu zprávu před sebou, že se mi podaří ve spolupráci se všemi stínovými zpravodaji z ostatních skupin vypracovat pozměňovací návrhy, pokud tedy budou nutné, anebo že se nám podaří vypracovat nějakou vizi do budoucna, která bude určitým způsobem koherentní a bude takovým jedním celkem. Já jako zpravodajka se pokusím o to, abych nalezla takové to červené vlákno, tu červenou linii, která se potáhne. To znamená, že nebudeme pracovat na jednom pozměňovacím návrhu a potom na druhém, ale že budeme vést takovou tu e, celostní diskuzi a budeme na všem pracovat e, koherentně. No, vypracujeme takový ten systém, který se bude týkat eh, těm, těch důchodových systémů. Paní předsedající, první otázka, kterou si musíme položit, je následující. Musí vůbec Evropská unie v souvislosti s důchodovým systémem něco dělat? Já jsem přesvědčena o tom, že důchodový systém nebo důchodové systémy jsou důležité i pro Evropu. Například pokud se podívám na pakt stability a růstu, Znamená to, že pokud bychom neměli stabilní důchodové systémy, bude to mít dopad i na rozpočty členských států. No a z toho důvodu je nutné říci, že potřebujeme nalézt nějaké evropské řešení, evropskou odpověď. Paní předsedající, to ale neznamená, že Evropa může vyřešit všechno. Ale Evropa, tedy Evropská unie, může poskytovat rady. Může poskytovat rady v ohledu na to, jak by to celé mělo fungovat v budoucnu. Všichni víme, že v současné době to funguje tak a určitě se to ještě posílí, že fungujeme na principu obrácené pyramidy. Máme pyramidu, kde eh, na jejím základě je stále méně mladých lidí. Eh, v okamžiku, kdy máme v mnoha zemích systém pay as you go. To znamená, že, mnoho, že stále méně mladých lidí platí na osoby v důchodě nebo důchodce a že musí financovat jejich život. V budoucnu se k tomu bude přidávat ještě fakt, že tito mladí lidé se dostávají na trh práce stále později. To znamená, že budou s čím dál tím kratší čas přispívat eh, na ten určitý fond důchodový. A ve většině zemí je tomu tak, že skutečné, skutečný věk je mnohem nižší než ten reálný. Navíc se prodlužuje průměrná délka života. No, a současně také víme, že v různých členských státech je průměrná délka života různá. Pokud to tedy paní předsedající zohledníme, je nám jasné, že potřebujeme spolehlivý a udržitelný důchodový systém. No a komise hovoří také o tom, že ten systém musí být také přiměřený. Ano, přiměřený systém. My zde jsme vždy hovořili o tom, že 60 procent průměrného příjmu, to musí být ten důchod. Co pak tomu můžu podpořit, když se řekne přiměřený? Řeknu si dobře, přiměřenost musí být ale určována členskými státy. Já samozřejmě zastávám tu myšlenku přiměřeného důchodu, ale nemůžu to nikomu v Evropě předepisovat nebo nutit. Přiměřený důchod to je něco, na čem se zhodnou společně všichni a prochází to všemi třemi pilíři. No a paní předsedající, kromě toho zde máme ta slůvka trvale udržitelný a spolehlivý. K tomu bych řekla následující. V určité části členských států eh, to spadá pod první nebo pod druhý pilíř. Když se ale dívám na eh, nové členské státy, vidím, že druhý pilíř není opravdovým pilířem. No, možná bych měla ještě dodat, že jsem viděla ty různé příklady. No a systém prvního a druhého pilíře eh, byl státům nadiktován často Světovou bankou, když šlo o financování. A tyto země v současné době nepracují s pilířem 1 a 2, ale 1a a 1b a s tím mají potíže, protože na jedné straně v prvním pilíři mají ten systém Pay as you go a v druhém pilíři se spoří. Ty problémy se ale neustále zvětšují. A tak dochází k tomu, že v zemích, jako je například Maďarsko, byly některé prostředky uspořeny, ale nyní se to odebírá a přesílá do prvního pilíře. Z čistě technických důvodů nebo potíží. No a dále zde máme otázku, kde je možné nalézt ta řešení. Máme řadu členských států, kteří mají dobře vypracovaný první pilíř, mají řadu fondů, a stovky miliard, které jsou v něm obsaženy. Uspořili je v rámci prvního pilíře, ale vidíme, že druhý pilíř se dostává pod určitý tlak. No a proč? Protože trh s akciemi už není tak lukrativní a výnosný, jak jsme očekávali. No to je ten první problém, které ty země mají. No a druhý problém je, že v těch zemích je stále větší podíl starších osob, které žijí déle. Možnosti vyplácet jim důchody, anebo pravděpodobnost, že jim budou vypláceny důchody, staví ten druhý pilíř pod určitý tlak. Spolupracovali jsme i s výborem Ekon a jsme si vědomi toho, že se musíme podívat na směrnici EAP. To samozřejmě spadá do kompetencí Ekonu. V této souvislosti je ale nutno říci, že spolehlivost důchodů, ale i zpráva těch důchodových fondů A já vím, že sociální partneři to takto nevidí, že tedy zpráva těchto důchodových fondů je také něco nezbytného. Nemůžeme totiž říci, že takový fond bude činný pouze na národním trhu. Ne, tyto fondy se pohybují na evropských trzích. Na to musíme také myslet. No a další věci, které jsem si poznamenala. Když hovoříme o důchodech, je tomu tak, že mladí lidé velmi často mají velmi malý zájem o důchody nebo o to téma důchodu. Mnohem, velmi často o tom také velmi málo vědí. Uh, takže co se týče té osvěty, tam bychom také měli naplánovat určité aktivity. Tak, paní předsedající, to byl krátký úvod do tohoto tématu a já bych ráda využila eh, této příležitosti, abych zodpověděla otázky, které se budou týkat tématu. Děkujeme. Každá organizace bude mít sedm minut. Rebecca Smith z Business Europe. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Ráda bych poděkovala vašemu výboru za příležitost vystoupit a poskytnout náš pohled na zelenou knihu. My se zrovna snažíme finalizovat naše reakce na zelenou knihu. Samozřejmě vám ráda poskytnu naše informace, co možná nejdříve, ovšem nejprve dovolte několik takových hlavních bodů. Máme pouze omezený čas, takže stručně. Nejprve Několik poznámek, které se dotýkají tří oblastí. Jednak pokud jde o reformu tohoto systému na straně členských států, samozřejmě, že už došlo k některým konkrétním návrhům, ovšem my si myslíme, že potřebujeme další uh, opatření na straně členských států, tak abychom zajistili udržitelnost těchto důchodových systémů a EU by měla podporovat členské státy v tomto ohledu. To jsou opatření, které jsou součástí širšího úsilí snížit veřejné zadlužení, zajistit udržitelnost veřejných financí do budoucna. To znamená, je takové rozsáhlejší úsilí. Druhá záležitost potřeba určitých doplňkových reform, například pracovního trhu. My samozřejmě jsme si vědomi toho, že pokud dojde k reformě těchto důchodových systémů, z našeho hlediska, my samozřejmě chceme, aby lidé pracovali nebo aby zůstali na pracovním trhu déle, což znamená i určitá opatření na pracovním trhu, tak aby společnosti mohly vytvořit kvalitní místa, aby tato, kvali- aby tato místa byla přístupná i starším pracujícím a tak dále. Třetí záležitost ta druhá polovina zelené knihy, to znamená, to znamená zaměstnanecké penze, soukromé připojištění a tak dále. Všechny věci, které jsou nabízeny v této oblasti. Pokud jde o reformu, my osobně si myslíme, že EU by měla podporovat členské státy přijmout taková opatření, aby umožnili udržitelnost jejich důchodových systémů. Samozřejmě, že pokud nedojde ke změně politik na, členské stát, na čl- straně členských států, tak si myslím, že to je nerealistické, abychom očekávali stejné, stejnou úroveň důchodu jako v současnosti, když vidíme, jak se prodlužuje průměrná délka života. Vidíme, že je, my chceme, aby zde bylo více lidí přítomných na pracovním trhu, aby jejich pracovní život byl delší. My si myslíme ovšem, podobně jako zpravodajka, že by EU neměla hovořit do toho, jaká je adekvátní, či jaký, jaký důchod je přiměřený. To si myslím, že by mělo být na straně členských států OECD, dokonce na základě jejich studii hovoří asi o tom, že to představovalo 70 průměrného platu a 80 lidí s nízkým příjmem, že to bylo takové obecné číslo, to je statistika, na kterou bychom neměli zapomínat. EU by mělo podporovat členské státy podobně, jak tomu došlo v posledních měsících a posledních letech. Je to i v oblasti veřejných financí, protože redukce veřejného dluhu je důležitá z dlouhodobého hlediska. Komise připravila určité přehledy v tomto ohledu. Tyto přehledy poukazují na to, že pokud jde o snížení, že že to pravděpodobně navýší HDP o 4,5 až 5 do v některých zemích dokonce 7% v následujících letech. To znamená, že opravdu musíme tyto systémy redukovat i s ohledem na veřejné finance, abychom je nezatěžovali. Pokud je o reformu pracovního trhu, prodlužování pracovního aktivního života. OECD hovoří o tom, že ženy stráví asi 28 let v důchodu, u mužů je to o trochu nižší číslo, ovšem je to téměř dvojnásobná délka ve srovnání se 70. lety. Právě proto si myslíme, že je přirozené, aby lidé zůstali aktivní dléle. Další příležitosti nebo možnosti je snížit dávky nebo naopak zvýšit, zvýšit eh, příspěvky těch, kteří pracují a samozřejmě společností, podniku. My osobně si nemyslíme, že je to udržitelné nebo nejvhodnější řešení tato cesta tím, že bychom zvýšili odchod do důchodu na straně členských států, to by mohlo být podle našeho názoru lepším řešením. Samozřejmě, že potřebujeme další opatření na straně členských států, zvýšení odchodu do důchodu tohoto věku, to je samozřejmě jedna věc a poté samozřejmě i aktivní nebo prodlužování aktivního života, různá opatření, které by mohly vzít členské státy v potaz a reagovat na ně v souvislosti s kontextem na národní úrovni. Tato opatření na pracovním trhu jsou rovněž velice důležitá. Máme zde ještě pořád asi 10% nezaměstnanost v Evropské unii, především pro udržitelnost těch systémů toho průběžného ehm, těch průběžných příspěvků na tyto systémy by to vyvíjelo obrovský tlak. Samozřejmě, že příležitosti na pracovním trhu musí existovat, tak aby tato situace fungovala. To znamená, že trh musí fungovat efektivně, musí být pružný. Máme zde několik příkladů různých pružných systémů, důchodových systémů, částečný pracovní úvazek a tak dále. A nyní několik záležitostí ohledně zaměstnaneckých penzí. My si myslíme, že pokud je o směnici OIP, Přeskum této směrnice není vhodný v tomto okamžiku, i když přeshraniční záležitosti v oblasti penzí, tam si myslím, že eh, vidíme určitý dopad od to, toho okamžiku, kdy směrnice vstoupila v platnost, ovšem zatím to není dostačující. Evropská komise rovněž se vyjádřila v tomto ohledu, mm, snaží se, chce se zabývat revizí to, to směrnice. My si myslíme, že to není ještě zatím vhodné, protože organizace a různé instituce nereagovaly zatím na zelenou knihu. To znamená, že by komise nejdříve si měla, se měla podívat na reakce ze strany těchto zainteresovaných stran. Pokud je o mobilitu, Business Europe souhlasí s důležitostí zlepšení mobility na pracovním trhu, s tím samozřejmě souhlasíme. To znamená, že je velice důležité reagovat na problematiku globalizace, zajistit ekonomický růst v Evropské unii. Právě proto pracovní trh musí být pružný a dynamický. Na základě zkušeností ovšem vidíme, že jsou to právě budoucí um, důchody spíše než, nebo teda ta, ta úroveň budoucích no, důchodů než ty částky, které si našetřili, které jsou důležité v oblasti mobility. Zelená kniha hovoří o tom, jak bychom mohli zlepšit mobilitu v Evropské unii, pokud jde o zaměstnanecké penze, EU tracking service, to je jedna z možností, i když my osobně si myslíme, že je to velice ambiciozní přání, protože členské státy mají odlišné systémy, ovšem EU by mohla přijít s určitými hlavními směry, to znamená, jakým způsobem by mohlo dojít k přístupu k těmto národním systémům, ovšem se nás čeká ještě hodně práce na straně členských států. Dále je to Návrh zprávy Mont státy mít takových 28 systémů, zaměstnaneckých systémů, důchodových systémů. My si myslíme ovšem, pokud přijmete toto rozhodnutí, abychom zamyslili tomu, aby těch 27 stávajících systémů bylo nějakým způsobem ohroženo. Je zde mnoho otázek spojených s praktickým uplatněním této problematiky. My jsme ochotni se zabývat tím podrobně. Uvidíme, zda vůbec je zde poptávka po takových systémech a jakým způsobem by to mohlo fungovat. Samozřejmě, že zaměstnavatelé chtějí poskytnout poskytovat přiměřené penze pro stávajícím um, i budoucí zaměstnance. To zapojení mm, z obou stran je podle našeho názoru velice důležité. Důchody představují součást různých balíčků, které jsou součástí kolektivních dohod na úrovni jednotlivých podniků. My si myslíme, že ten systém založený na mnoha několika pilířích, ten by měl být nahlížen pozitivním způsobem. Samozřejmě, že ta rovnováha mezi jednotlivými pilíři, to je na straně členských států. Ovšem, to, že budeme diversifikovat zdroje, důchodu, to je důležité pro udržitelnost a mohlo by to navýšit takovou tu sdílenou odpovědnost mezi podniky, jednotlivci, vládou na druhé straně. Bohužel je taková falešná dichotomie mezi, v, rámci tohoto zele, v rámci zelené knihy, protože komise zdůrazňuje především nová pravidla, nové regulace, pokud jde o mm, zaměstnanecké systémy, důchodové systémy. My osobně si myslíme, že ta rizika jsou ve všech pilířích, na, s ohledem na vysokou nezaměstnanost. Je zde samozřejmě veliký tlak na ten systém PSU, ten průběžný systém, na to nesmíme zapomínat, ten systém průběžného průběžných příspěvků. Pokud jde o konkrétní oblasti, nebudu zacházet do podrobností, vidím, že čas nemáme. Ovšem je zde ještě několik oblastí, které komise navrhuje další regulace v oblasti zaměstnaneckých penzí, to znamená další pravidla na solventnost. My si nemyslíme, že to je vhodné. Ta pravidla v oblasti solventnosti, to je většinou v oblasti s, mm, pojišťoven, ovšem penzijní fondy fungují jiným způsobem, to znamená ta potřeba nějaké stejné situace mezi pojišťovnami a penzijní fondy, to podle nás není dobrý argument. Pokud byste si chtěli vyslechnout podrobnosti naší argumentace, jsem ochotna samozřejmě to poskytnout. A poslední bod, to je oblast, ve které si myslím, že by EU mohla mít veliký dopad a to je především v oblasti poskytování informací. Je jasné, že je zde nedostatek určitých um, určitého povědomí nebo poskytování informací na, člen, na, na úrovni členských států. To znamená opravdu mít občany, kteří budou dobře informováni nejenom o penzijních systémech, ale možnostech v rámci těchto penzijních systémů, jejich práv, očekávání, pokud jde o příjem, důchodový příjem. Samozřejmě, že členské státy mají různé systémy, právě proto by tento přístup měl být řešen na úrovni jednotlivých členských států. Ovšem evropská úroveň by mohla podporovat členské státy, tak aby opravdu fun- aby teda mm, poskytovali informace tí, mm, jednoduchým způsobem, kvalitním způsobem a zároveň je důležité, aby jsme podporovali, aby Evropská unie podporovala členské státy o různých reformních opatření, o kterých jsem se hovořila, aby došlo k navýšení eh, nebo určité zvýšení, zvýšení um, to, to přijatelnosti těchto systémů ze strany našich občanů. Děkuji za slovo. Děkujeme, říká paní předsedající. Andri Lodel za ETUC je dalším řečníkem, prosím. Merci, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedající. Rád bych poděkoval výboru za to, že pozval sociální partnery proto sociální partneři mohou vyjádřit svůj názor a já bych rád poděkoval za Evropský odborový svaz, který zde dnes zastupuji. Nechci se věnovat technickým detailům celého tématu a nechci odpovídat na ty technické otázky výboru, ale mám několik poznámek. A současně bych rád řekl, že to, co zde dnes říkám, podporuje také Evropský odborový svaz. Máme totiž výkonný výbor, to je náš rozhodovací výbor a ten schválil body, které zde dnes budu přednášet. Takže ještě jednou opakuji, eh, že tady budu dnes vyjadřovat názor Evropského odborového svazu a rád vám také poskytnu naše eh, usnesení. Tak o co nám vlastně jde? Eh, diskutujeme o demografickém vývoji v Evropě. Samozřejmě evropské obyvatelstvo stárne. To je skutečnost, která ale není ničím nová. Mohli bychom si myslet, že je to naopak, ale členské státy nečekaly se změnami svých důchodových systémů. Krůček za krůčkem je přizpůsobovali a měnili v různých členských státech. Stárnutí obyvatelstva demografický vývoj bychom neměli vidět nějak dramaticky, přehnaně. Musíme totiž zohlednit i jiné aspekty, které jsou zásadní pro eh, systém přerozdělování prostředků. A sice o procento hospodářské závislosti nebo ekonomické závislosti. Musíme se zamyslet nad tím, kolik mladých žen a mužů pracuje jaká je kvalita jejich pracovních míst a jaká je kvalita nebo výše jejich příjmů, protože systémy důchodových zabezpečení nebo sociálních zabezpečení, a obzvláště tedy ty důchodové systémy, eh, z velké části zastřešuje právě práce a příjem, kterou odvádějí mladší občané. Proto je právě pro nás důležitá především kvalita té práce nebo pracovního místa a výše nebo kvalita příjmu protože to je finanční motor, na kterém vše ostatní závisí. Současně je tomu ale tak, že práce není nikomu nařizována. Nedá se prostě říci, musíte pracovat více a déle. Ta práce, a to je první předpoklad, musí být hlavně k dispozici. No a zde je takový odkaz na dvojitou zodpovědnost. Je to odpovědnost zaměstnavatelů. Práce totiž spadá do kompetence zaměstnavatelů, ale jde samozřejmě i zodpovědnost členských států, hlavně politiky územního rozvoje. Když nebude k dispozici vzdělávací systém, když nebude k dispozici bydlení pro mladé lidi, tak to bude mít negativní dopad na zaměstnanost. A pro nás ten problém, který, s tím, který se s tím pojí, není Eh, až tolik eh, o posun zákonného věku pro odchodu do důchodu, protože když to dnes eh, odsuneme, tak co to znamená? Znamená to, že uděláme transfer vlastně prostředku z režimu penzijního pojištění do režimu pojištění nezaměstnanosti. Ale nevyřešíme tím vlastně nic. Jenom prostě bude víc lidí nezaměstnaných, respektive bude spadat pod ten systém dávek nezaměstnanosti. A co bylo vhodné a co také bylo řečeno během barcelonského summitu před deseti lety, bylo a stále to platí, že je třeba sladit skutečný eh, věk eh, ukončení aktivní činnosti s tím zákonným věkem odchodu do důchodu. Měli bychom provést nejprve tento první krok a potom uvidíme. Ale je to velice důležitý bod. A druhá věc, o které bych se rád letmo zmínil, je legislativa či nová legislativa. Je jasné, že pro Evropskou odborovou konfederaci Unie nemá pravomoc, Unie tady nemá pravomoc zasahovat do právního režimu sociálního zabezpečení či penzijního pojištění to Unii nepřísluší, aby například stanovila nějaký celoevropský zákonný věk pro odchod do, do důchodu. Unii, Unii nepřísluší, jak si mají jednotlivé členské státy tento systém nastavit, organizovat, jak jej mají financovat. To je pravda, ale u režimu zaměstnaneckého penzijního pojištění, u soukromého tedy režimu, soukromého pilíře, má e, Evropská unie určitou pravomoc a několikrát to již také ukázala. E, například poprvé to bylo, když byla e, v roce 1998 přijata e, směrnice 98 lomeno 49 o um, zachování doplňkových penzijních práv pracovníků, kteří se pohybují po Unii. Tato směrnice tedy stanoví princip zachování práv, ale nehovoříme o zhodnocení těchto jaksi spících práv. A, a my u nás v konferenci, konferenci jsme proto, aby došlo ke zlepšení této směrnice. První krok již byl učiněn, to je dobré, ale nestačí to. A stejně tak směrnice, která Eh, která řeší doplňkové pence, doplňková práva penzijních eh, penzijní pardon, zaměstnanců v případě nesolventnosti eh, zaměstnavatele, je to směrnice 2008 94, tak tato směrnice opět zakotvuje určitý princip, ale nestanoví povinnost zaručit veškerá práva. Je třeba jít k soudnímu k soudnímu právu, eh, pardon, k soudnímu dvoru, až tam máte 100% ochranu práv. I tam tedy je třeba tuto směrnici zlepšit a my jsme o to i žádali. A souhlasím s Business eh, Europe například ohledně směrnice o dohledu nad, eh, nad fondy penzijního zaměstnaneckého pojištění, že je třeba nejprve vyhodnotit dopady té směrnice, jeho provádění, abychom zjistili, zda je třeba následně případně počítat s nějakým dalším vývojem situace, další změnou. A třetí bod, pokud dovolíte, se týká vývoje v soukromých penzijních systémů. V zelené knize se prezentuje jako nějaká fatální osudová věc, že prostě, že tady dojde k poklesu, že penze budou klesat, důchody budou klesat. A já nevím, jestli toto, eh, tato prognóza nutně platí, protože jsme přešli na systém eh, definovaných eh, dávek, kde samozřejmě je stanovená určitá garance zaměstnance a z toho jsme přešli na systém, systém garantovaného příspěvku, nikoli dávky. Tedy příspěvek je fixní, Přešli jsme tedy z kolektivní odpovědnosti na, kolek- na eh, individuální odpovědnost a kromě toho vlastně se pohybujeme není na zcela finančních trzích se všemi riziky, které to sebou nese. A skutečně tady je riziko, a vidíme to dnes, je tady riziko ohledně výše budoucích penzí. Ale ten trend je také možné změnit nebo trendy se mohou změnit. Pokud je o solventnost těchto, eh, těchto režimů, eh, tak tady opět souhlasím s Business Europe, souhlasím také s tím, že právo solventnosti, pokud je uplatňujeme na systémy eh, pojištění, zejména na krátkodobá rizika, takže to není vhodné pro penzijní systémy, protože tam jde o dlouhodobé riziko, velmi dlouhodobé. A je tady třeba opět se zamýšlet nad nějakými Eh, mechanismy pro ochranu práv a určitě není možné uplatňovat stejná pravidla, která by jenom dále eh, stížila, dále by, pardon, dále by tedy zvýšila eh, příspěvky a byla by to brzda pro účast na těchto systémech penzijního pojištění. Nebudu hovořit o mnoho déle, paní předsedkyně, ale rád bych to schrnul. Rád bych schrnul své vystoupení k tomuto klíčovému bodu, který pro nás je naprosto zásadní a je to totiž otázka kvality pracovních míst. A nejenom eh, tedy u starších občanů, ale také u mladých. V tom úvodním vystoupení zazněla tato věc, kterou já naprosto sdílím, protože zažíváme určitý paradox, že lidé vstupují stále později na trh práce a uh, vystupují z něj, opouštějí stále dříve. Uh, uh, já jsem francouz, který emigroval do, uh, do, uh, do Belgie. Máme ve francouzštině takové řečení, když říkáme, že ta svíčka vlastně hoří z obou stran a k tomu tady přesně nyní dochází za této situace. Děkuji. A nyní Lilian, eh, nyní pan, paní Banziskis. Eh, děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, děkuji vám, že jste mne pozvali, abych zde prezentovala naše stanovisko. My jsme ve fázi, kdy dokončujeme naše stanovisko a jakmile bude hotové, předložíme vám je. Uvidíte, že tam je mnoho styčných bodů s kolegy s tím, co prezentovali kolegové z ETUC a z Business Europe. Domníváme se, že zelená kniha o e, důchodovém e, pojištění, o penzích je velice aktuální, velice relevantní, nejenom na evropské úrovni, ale i na vnitrostátní úrovni, kvůli e, té celé řadě výzev, kterým čelíme nyní z krizi a také byl zmiňován demografický vývoj a je zde potřeba zvýšit efektivnost a jistotu, jaksi záruky u penzijních systémů. Eh, já se omezím jenom na několik bodů, protože ten dokument má 14 bodů, je dosti dlouhý. Nejprve bych tedy ráda uvedla úvodem, že eh, důchody by měly zůstat výsostnou pravomocí členských států. To je třeba podtrhnout, je třeba respektovat princip subsidiarity, eh, i když tady vidíme určitou možnost že by EU sehrávala určitou roli, zejména eh, pokud je eh, roli například eh, patrona uplatňování osvědčených postupů v členských státech. Konkrétně u, u penzí je zde u penzí a otázky adekvátního příjmu. Tady se nedáme představit, že by EU do toho nějak vstupovala. Není jejím úkolem definovat například na evropské úrovni, kdyby se předčasně odcházelo do důchodu nebo jaká by to byla pravidla. Rozhodně podporujeme přístup více do pilířů, nicméně domníváme se, že by mělo být ponecháno na členských státech, aby rozhodli zda a jak přejít na tento vícepilířový systém. Pokud jde o silnou spolupráci mezi Výborem pro sociální ochranu a Výborem pro hospodářskou politiku a propojení mezi sociálními právy a tím hospodářským rozměrem. Tady se domníváme, že klíčová, aby existovala silná spolupráce mezi těmito dvěma orgány, protože eh, přiměřenost a udržitelnost penzí jsou dvě spolu související věci. A udržitelnost důchodů samozřejmě je propojená s udržitelností veřejných financí. Máme tady dva dobré nástroje. Nejprve otevřenou metodu koordinace, která funguje. Pro nás je to nástroj adekvátní. A dále je zde pak stability a růstu, jak to zmiňoval jak to zmiňovala zpravodajka, a kromě toho nedávno byla zavedena eh, pravidla pro posílené hospodářské řízení a zprávu. Pokud je o zákony věk odchodu do důchodu a otázku eh, více pracovat, pracovat déle, to určitě podporujeme, ale jak eh, říkal kolega z ETOC, je klíčové trvat na tom, aby zároveň docházelo k zvyšování zákonného k ani eh, skutečného odchodu do důchodu a zákonného odchodu do důchodu, protože dnes je ten problém v tom, že lidé odcházejí do penze před tím zákonným věkem odchodu do důchodu a proto potřebujeme určitou reformu na trhu práce, tak aby eh, trh práce byl pružnější a je třeba eh, zejména nově upravit režimy předčasného odchodu do důchodu, protože to se často zneužívá. Myslím si, že, do, že je potřeba poskytnout pobídky podnikům a zaměstnancům, aby se trvali na trhu práce a je třeba zachovat tedy pracovní místa a vytvořit nová. Dále mechanismus přizpůsobení. Eh, opět eh, bychom trvali na principu subsidiarity. Evropská úroveň by proto podle nás měla pouze poskytovat pokyny, to by mělo být jejím hlavním úkolem. Eh, pokud je o revizi té směrnice, jak říkal kolega, v současné době nevidíme potřebu změnit se měnit. Přáli bychom si lepší hodnocení a analýzu případných nedostatků směrnice a teprve poté by bylo možné definovat další cíle. Pokud o mobilitu a transfer penzijních práv, eh, jsme určitě proto, abychom eh, podpořili eh, mobilitu pracovníků v Evropě, protože tady je stále mnoho překážek a domnívám se, že přeshraniční převod eh, doplňkových eh, doplňkových penzijních práv, eh, jak to navrhuje mm, směrnice nebo návrh směrnice, to není možností. Myslím, že bychom se měli zaměřit především na dořešení fiskálních pravidel a těch fiskálních překážek. Dále nesolventnost plátce, jak o tom, zmiňo, jak o tom hovořil kolega, Myslíme si, že nepotřebujeme další pravidla pro solventnost pro penzijní fondy na evropské úrovni. A poslední dvě věci ode mne se budou týkat poskytování informací a koordinace politik, informace pro příjemce. Domníváme se, že není třeba eh, provádět změnu u eh, minimálních požadavků na poskytování informací, ale je možné zlepšit kvalitu poskytovaných informací a zejména eh, používat adekvátní, jasný jazyk, protože někdy ty informace, které dostáváme, jsou opravdu těžko srozumitelné. A pokud jde o koordinaci politik, podle nás eh, by opět hlavním principem měla zůstat subsidiarita v té diskusi ohledně penzijních systémů. Ovšem možnost nějaké platformy pro důchodovou politiku eh, by podle nás byla velmi užitečná, zejména pokud by se navázalo na zkušenosti, které již máme, to znamená to stávající um, Evropské penzijní fórum. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě ráda zodpovím na případné dotazy. Děkujeme. Carlo Pariety z Eurocard. Děkuji za slovo, paní předsedající. Rádi bychom poděkovali za vaše pozvání. Eurocadr. My sdílíme. Sdílíme cíl Evropské komise i Evropské unie. To znamená, tak jako o tom hovoříme, mít přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchodové systémy v Evropě a zároveň, abychom se mohli mít určitou, určitý evropský rámec. I přesto, že národní situace na národní úrovni je nesmírně komplikovaná. Čili dosažení takového rámce je problematické. Možná spíše nějaká metoda, nějaká metoda, která by zde mohla být vytvořena na základě dohody mezi Evropským parlamentem, Evropskou komisí a radou. O co jde? I přes úsilí Evropské unie v oblasti zaměstnanosti. Lidé mezi 55 a 64 lety um, je, to je kategorie, kde ta zaměstnanost je ještě pořád velice nízká v Evropě. To znamená, že právě z tohoto důvodu musíme uvažovat o tom, co změnit v rámci této záležitosti odchodu do důchodu, podívat se na možnosti prodluž, prodlužování aktivního pracovního života. Na základě informací, které máme k dispozici, rozdíly, které zde vidíme, tak to se nedotýká pouze fyzicky pracujících eh, prac, lidí, ale i různých jiných profesí. Professionals and managers have... Uh, A rovněž měli manažery, protože samozřejmě na straně manažerů tam je většinou více kvalifikovaných lidí s vyšším vzděláním, co znamená, že jsou nákladnější. Čili velice často se zaměstnavatele snaží jaksi je nahradit buď mladšími lidmi, nebo jak si zpomalit jejich kariéru. Další věc, kterou bych rád zúraznil, to je specifický problém určité genderové rovnováhy. Protože zde je opravdu skutečná propast a pozastavení eh, v růstu kariérního právě v té věkové kategorii mezi 55 a 64 lety u žen především. Čili ta metoda, o které hovořím, je ta by se měla zabývat tím, jak zapojit všechna, všechny tyto, všechny tyto mm, oblasti předtím, než vyřešíme tento problém a předtím, než budeme vůbec hovořit o eh, věku odchodu do důchodu. Je důležité to, o čemu se zmínili kolegové is Business Europe, z ETUC. To znamená to zapojení nebo řešení problému na pracovním trhu. Já bych rád zdůraznil metodu Rád bych ale zdůraznil to, že Evropská unie nemůže rozhodovat za členské státy a zároveň Evropská, Evropská úroveň nemůže dospět k nějakému rozhodnutí bez dohody na úrovni tripartity, čili stanovisko EU ohledně důchodových systémů, to by mělo představovat nebo zahrnovat i určitou metodu sociálního dialogu a to by mohl být právě z způsob, jak propojit tu národní úroveň s evropskou úrovní řešení tohoto problému, jednání na jednání o situaci na pracovním trhu, všechny problémy, pokud to jde o strategii dva, Evropa, dva, Evropskou strategii pro rok 2020, celoživotní vzdělávání a tak dále. A zároveň by to mohlo být eh, i mohlo zahrnovat diskuzi o směrnici o pracovní době, protože na konci pracovního života by možná bylo možné snížit tuto pracovní dobu. To si myslím, že by mohlo být rovněž řešení, které by umožnilo prodloužit eh, pracovní život. poslední dva body. My už jsme se o tom zmínili v našem dokumentu. Podrobnější informace um, jsou samozřejmě v tomto dokumentu zahrnuty, ovšem dovolte ještě dvě konkrétní věci. Evropská unie sice nemůže rozhodovat za členské státy, ale mohla by dokonce, asi by měla, umožnit přenositelnost práva na nezdaňování penzí a to je velice důležité. To je součást mobility v Evropské unii a je to důležité především pro mobilitu profesionálního personálu, profesionálních pracovníků. Ovšem bude to důležité především i pro mobilitu pracovníků evropských pracovníků a třetích zemí. To znamená lidi, kteří přichází pracovat do EU. Děkuji. Děkujeme. A nyní za sociální partnery Andrea Zimmermann, CSC, e European Managers. Děkuji za slovo, paní předsedající. Rád bych poděkoval vašemu výboru za příležitost vystoupit s našimi stanovisky. Dovolte několik poznámek na úvod, situace pro manažery v oblasti důchodu. Pokud je o manažery, tak mm, v rámci z prvního pilíře, tam téměř všechny členské státy, tam mm, je to velice nízké to číslo, to znamená, že manažeři v podstatě jsou závislí na fungujících systémech zaměstnaneckých i soukromých různých systémech, tak aby dosáhli opravdu přiměřeného důchodu, tak aby jsme dosáhli takový přiměřený důchod, evropští legis, nebo tvůrci legislativy by mohli přispět a to různým způsobem. My podporujeme určitou koordinovanou důchodovou politiku, která by měla být mm, založena na obecných pravidlech, to znamená přiměřenost, udržitelnost důchodu. To jsou kritéria, která známe už několik let na základě otevřené metody koordinace. Zároveň chceme, aby tyto dva cíle byly propojeny i s otázkou zajištění bezpečnosti, především pokud jde o zaměstnanecké důchodové systémy. Máme pocit, že jedním z kritérií, který by měl dělat rozdíl mezi tím zaměstnaneckým systémem a soukromým systémem je to, že zaměstnanec nebude platit nebo pokrývá to investiční riziko sám. Pokud jde o přiměřenost v praxi, souhlasím s tím, co bylo řečeno v předřečníky, to znamená, že to, co by takový přiměřený důchod skutečně měl představovat, nebo jaký je to přiměřený důchod, to je otázka, která by měla být ponechána členským státům. Ale je důležité, nesmírně důležité, aby přiměřené důchody, abychom si uvědomili, že to může být pouze kombinace všech třech systémů a pilířů a nemůže to být pouze výsledek prvního pilíře. EU rovněž by mohla přispět eh, k finančním nařízením nebo tvorbě společných standardů v oblasti supervize finančních institucí. Ovšem zde si myslím, že je důležité si uvědomit to, že různé systémy by měly být eh, řešeny individuálním způsobem. A pokud tyto systémy, zaměstnanecké systémy a soukromé systémy nepředstavují stejné riziko, tak by neměly spadat pod stejné nařízení jakékoliv harmonizace, která zachází nad rámec toho, o čem jsem se před chvíličkou zmínil, je z naší perspektivy CFC mm, nepotřebná, nebo řekl bych, mm, dokonce my osobně ji nevidíme jako přípustnou. My osobně si myslíme, že Celý tento přístup je založen na dvou premisách. Jednak zde vidíme tu diverzitu, různorodost v oblasti penzijních systémů, důchodových systémů. Tato různorodost je zároveň právě výsledkem toho, že členské státy mají ty hlavní pravomoce v rukách, pokud jde o důchody. To je zdůrazněno i v naší zelené knize a my jsme velice rádi, teda je to zdůrazněno v zelené knize, my jsme rádi, že je to informace, která je v zelené knize tímto způsobem zakotvena. Zároveň bychom byli velice rádi, aby na evropské úrovni, aby došlo k určitému uznání těchto zaměstnaneckých systémů a jejich charakteristik ve srovnání se soukromými systémy. Nejde pouze o nějakou rétoriku, to jsou skutečně dva pilíře, které mají své velice jasné, silné stránky, slabé stránky, určité charakteristiky a právě proto by ta harmonizace a jejím cílem nemělo být spojení těchto dvou pilířů, protože to podle našeho názoru by šlo na úkor toho hlavního cíle, to znamená toho zajištění té bezpečnosti v rámci důchodových systémů. Rád bych, zúraz, rád bych objasnil to, co jsem právě řekl, tím, že uvedu dva příklady. Záležitosti, které řešíme velice často, jsou to období um, příspěvku, přístup k těmto právům, přenositelnost a zde si myslím, že je legitimní pokud by EU se snažila členské státy motivovat, aby odstraňovaly mm, různé, nepře- mm, různé překážky, ovšem my si myslíme, že to by mohlo zase na druhé straně ohrozit samotnou podstatu zaměstnanecký systém. A poslední záležitost, já už jsem stručně o tom hovořil, finanční dohled, především pokud jde o solventnost, požadavky v oblasti přiměřenosti, solventnosti. My, si, mm, my Předpokládáme, že Evropská unie by se měla podívat opravdu podrobně na všechna tato rizika, která jsou spojena s zaměstnaneckými systémy na jedné straně a soukromými systémy na straně druhé a že EU se pokusí nalézt určitou pružnou regulační odpověď, ovšem ne nějaké uniformní standardy. Děkuji za slovo, děkujeme. Říká paní předsedající, to je skutečně velice užitečné. Všichni budete mít možnost se rovněž ještě vyjádřit po připomínkách a otázkách našich kolegů. Pan Serkás, poté paní Elizabeth Morán. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji všem našim přátelům, kteří nám poskytli svůj názor do této velmi důležité diskuse. Dovolte, abych sám také uvedl pár slov. Věnuji se této problematice ve své zemi již celou řadu let a také sleduji, co se děje v ostatních evropských zemích. A jaká je tedy role Evropy? Já jsem přesvědčen o tom, že role Evropy v této diskusi je klíčová i když jsem zároveň přesvědčen o tom, že Evropě chybí nástroje proto, aby se tato diskuse dostala nebo vedla na potřebné úrovni. Ale bez Evropy by bylo asi velice složité, aby ta diskuse eh, k něčemu vedla v 27 členských státech. Evropa eh, poskytne určitý přínos, přidanou hodnotu, vnáší do toho určitý klid, Ehm, samozřejmě v krátkodobém hledisku ehm, se vede velký boj o reformy penzijních systémů eh, a Evropa právě eh, může upozorňovat i ten, na ten dlouhodobý výhled, který se netýká pouze příštích voleb, ale příštích generací. A vede se tedy potom s chladnou hlavou diskuse o těchto vyhlídkách. Samozřejmě tady do toho vstupují cyklické faktory, ale Evropa eh, může ovšem zajišťovat přenos poznatků z jedné země do druhé, tak aby tomu země nečelili osamoceny. Evropa tady může nabídnout racionální přístup k té velmi bohaté tradici a historii penzi, různých penzijních systémů. A já bych tedy do této diskuse uvedl, že bavíme-li se o důchodové problematice, často zapomínáme Eh, na to, jak obrovským problémům bychom čelili, kdyby neexistovalo eh, důchodové pojištění na našem kontinentu, nebo kdyby, kdybychom ji zničili nebo oslabili v Evropě. Penze byly vytvořeny a zavedeny proto, že existoval obrovský problém. Státní důchody byly zavedeny proto, že existovaly miliony starých občanů, invalidů, nemocných, eh, kteří by zemřeli nedůstojnou smrtí bez pomoci státu. Pokud zničíme tento státní systém, tak se znovu objeví problémy, které existovaly předtím, než byly důchody zavedeny. Potřebujeme tedy tuto diskusi vést s klidem, s klidnou myslí a pamatujme na to, že tady jde o základní nástroj pro Evropu, proto to je také uvedeno ve smlouvách. Nejde jenom o rozpočet, to samozřejmě je eh, důležitý moment, ale um, a tedy a udržitelnost eh, důchodového systému a hospodářství a tak dále, ale zároveň jde i o naši společnost, která musí zabezpečit staré lidi, nemocné lidi, protože jinak by to nebyla společnost založená na důstojnosti člověka. Nezapomeňme tedy na základy sociální spravedlnost, um, občanství. To jsou základy našeho systému. A eh, vnesme do toho větší rigoroznost. Je třeba postupovat velmi přesně, jako chirurg se skalpelem. Samozřejmě nesmí při té operaci zemřít pacient to je také riziko. A když zmiňujeme demografické trendy, demografický problém, lidé se obávají toho, že penzijní systémy budou odčerpávat stále více prostředků, že za 20 let budeme mít dvojnásobek starých občanů a budeme muset tedy investovat dvojnásobné částky do státního důchodového zabezpečení. Že bude třeba buď to vkládat do toho systému více prostředků, anebo přesvědčit důchodce, že se musí spokojit s málem. Já myslím si, že bychom se neměli bát těchto výdajů navíc, ale měli bychom naopak vymyslet nové druhy příjmu do státního rozpočtu. Neměli bychom si myslet, že zachráníme důchodce nebo invalidy nebo nemocné tím, eh, že na tu loď budeme nakládat stále těžší náklad. Musíme se zabývat zlepšením příjmové stránky a Evropa do této diskuse právě může vnést racionalitu a určitý klidný odstup, protože hrozí, že budou zničeny základní kameny eh, naší společnosti. A navíc ze všech těchto expertních eh, dokumentů je patrné, že potřebujeme dostat eh, více lidí na trh práce. Demografická krize volá potom, abychom poskytli více příležitostí ženám, nejenom proto, že chceme jim zaručit jejich práva, ale protože potřebujeme více pracujících ve věku nad 50 let, potřebujeme více pracujících na trhu práce, přistěhovalců, musíme, musíme je dostat také do té aktivní sféry, ne zase kvůli problematice přestěhovalectví, ale kvůli jiným důvodům. Pamatujme na to, že potřebujeme všechny tyto kategorie. Potřebujeme starší občany, ženy. Ale jak to zaručit, pokud se zároveň volá po neomezené pracovní době? Nebo pokud je práce neslučitelná s rodinným životem. Eh, jak je možné eh, dostat přistěhovalce na trh práce, pokud neexistují pravidla, která by jim zaručila přístup k sociálnímu zabezpečení. Musíme postupovat konsistentně. Otázka důchodu je velmi složitá, je to velmi komplexní nástroj, sofistikovaný nástroj, stejně jako je sofistikovaná naše společnost a některá z těch řešení jsou příliš zjednodušující. Eh, jde o velmi důležité téma. Já důvěřuji našemu zpravodaji. Myslím, že to je skvělá příležitost pro Evropský parlament zmínit veškeré ty problémy a veškeré také možnosti a vyhlídky. Nejde pouze o zdroje a účetnictví. Eh, vstupuje do toho daleko více aspektů. Děkuji. Další členka výboru či člen výboru. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve ráda poděkovala naší zpravodajce, paní Rie Oman Ruitenové, která eh, už se této problematice v parlamentu věnuje mnoho let. Je s ní dobře obeznámena a podařilo se jí eh, se s námi zároveň poskytnout o své zkušenosti a zároveň jsou tady dobře zvažovány všechny ty otázky, které s touto problematikou souvisí. Chci rovněž poděkovat všem řečníkům, kteří nám poskytli svůj pohled na věc. Já si myslím, že právě takto můžeme tu věc někam posunout, když si vyslechneme nejrůznější názory, eh, nejrůznější analýzy, ať již ze strany odborů nebo zaměstnavatelů a tak dále. Potřebujeme tyto různorodé názory, abychom se mohli pohnout dále. Chtěla bych se připojit k, Aleksand- k Alessandru Serkasovi v tom, když říká, že tato věc ne- nemůže být předmětem eh, politických bojů eh, v pouze krátkodobém rozměru. Myslím si, že to, co se nyní děje ve Francii, eh, respektive mám na, na mysli i to, co se dnes děje ve Francii, myslím si, že dnes Všichni souhlasíme s tím, že třeba reformovat důchodové systémy a to trvale udržitelným způsobem, tak aby ten nově nastavený systém potom tedy mohl přetrvat do budoucna. A není možné si představovat, že bychom mohli zneužívat takto vážné, hluboké téma, to znamená naše filozofické pojetí hospodářství a společnosti, Eh, abychom eh, na tom vytěžili eh, v lokální politice nebo bez, bezprostředně. A pokud do toho Evropa právě něco pozitivního přináší, tak je to ta možnost srovnání různých systémů, možnost povýšit tu diskusi nad úroveň jednotlivých států 27, protože pak je možné vystoupit z toho čistě konjunkturálního, momentálního hlediska a v tomto ohledu právě je návrh zprávy paní Omenritonové velmi zajímavý. Řekla jsem, že tato diskuse na jednu stranu se dotýká naší filozofie ehm, pro hospodářství, ale také hluboké proměny naší společnosti. Nejprve k naší filozofii. Naše filozofie je založena na solidaritě. Ehm, jde o důchodový systém založený na solidárním pojetí, na solidaritě mezi generacemi, se všemi těmi změnami, které to potom přináší pro hospodářství. U hospodářství ekonomiky je jedna základní věc, a totiž, že není možné se spokojit s tím, že odložíme vstup mladých na trh práce a s tím, že se odchází předčasně do důchodu, protože pak příliš zkracujeme eh, dobu, po jakou občan pobývá na trhu práce, tedy dobu, po kterou přispívá k tvorbě bohatství země. A myslím, že pan Thomas Mann také eh, se věnuje důkladně tomuto tématu práce seniorů. Eh, není možné, není možné neklást pojítko mezi otázku práce starších občanů a jejich zapojení tedy do trhu práce a e, předčasné odchodu na důchodu. A v tomto e, hospodářském přehledu je třeba si uvědomit také, že e, nyní jsme stále ještě ve fázi krize. A samozřejmě, že to sebou nese, rozpočt, nese problémy v oblasti státních rozpočtů a hospodářské problémy každého ze států 27 dnes tedy se konkrétním způsobem promítají do toho, jak přistupujeme k řešení důchodové problematiky. Domnívám se, že dnes je třeba, abychom se dotkli toho jádra, toho základního. Eh, je třeba setrvat na principu solidarity eh, a zároveň samozřejmě předpokládat určitou diverzifikaci, jednak z hlediska práce různých generací, jejich zapojení na těch práce, a také diverzifikaci z hlediska různých systémů, různých režimů důchodového pojištění. RIA velice dobře schrnula ehm, ve svých pěti bodech, že je třeba zajistit přiměřený příjem, což eh, o, jeho, o jehož úrovni tedy rozhodne stát. Dále je třeba eh, usnadnit eh, aktivní život a propojení mezi prací a odchodem do penze. Dále je třeba odbourávat překážky pro zapojení na těch práce v jednotlivých členských státech. Nezaměstnanost představuje reálný problém a má velké dopady na systém důchodového zabezpečení. A potom samozřejmě je třeba eh, zachránit důchodový systém v době hospodářské krize, všem zároveň je třeba postupovat transparentně, tak aby každý v tomto solidárním systému mohl mít důstojný příjem i pro důchodový věk. Samozřejmě odklad odchodu do důchodu to je jedno řešení, ale hospodářská krize nás nutí k tomu, abychom byli ještě kreativnější a abychom navrhli různé možnosti kapitalizace anebo naopak vyjadřování solidarity. Samozřejmě to nebude rozhodnutí buď ten nebo onen systém, Ehm, buď ten nebo onen princip, půjde o propojení různých možností a domníváme se, že na evropské úrovni eh, to, co podporujeme, nás také nutí s tímto směrem. Děkuji. Děkujeme. Paní Kjell Nielsen za Mana, prosím. Já jsem nesmírně ráda, že došlo k této výměně názoru se sociálními partnery, v tomto velice důležitém bodu. Já mám tři dotazy na naše hosty. Já jsem si vyslechla vaše příspěvky a ptám se, jak daleko se dostali zaměstnavatele a odboráři v vzájemných rozhovorech, Zdá se už domluvili na něčem, protože já mám trochu pocit, že to je ještě vzdálený cíl, že mají různé postoje. Druhá záležitost je to věk odchodu do důchodu, všichni o tom hovořili, všichni se o tom zmínili. Já souhlasím s tím, že je asi nezbytné, abychom něco v této otázce udělali. Všem to, co mě překvapuje, je následující fakt. Vždycky zde hovoříme o zvýšení tohoto věku odchodu do důchodu. Nikdo jaksi neuvažuje či nediskutuje o možnosti definice počtu let, které by pracující potřeboval dosáhnout, aby mohl, od, aby mohl jít do důchodu. To si myslím, že je velice důležité, především pro lidi v těžkých pracovních podmínkách nebo pro ty, kteří začali pracovat velice brzo ve srovnání s těmi, kteří mají vysokoškolské vzdělání, tam ten rozdíl může být 10 až 15 let. Čili pokud bychom definovali počet těch let, které musíte odpracovat před důchodem, to si myslím, že by rovněž mohla být jedna věc. Já se ptám, proč právě tento prvek nebyl vzat v potaz. Bez ohledu na to, jakým způsobem to bude organizováno, vždycky zde bude muset být eh, i součást tohoto boje, boj proti diskriminaci, věkové diskriminace a tak dále. Je zde mnoho lidí starší 45 let, protože, hm, kteří prostě už se nemohou vrátit do práce, protože zaměstnavatele se domnívají, že jsou neproduktivní a často Eh, nejsou zdraví a podobně. Já už jsem se o tom zmínila na základě průzkumu, eh, holandského průzkumu. Vidíme, že 80% zaměstnavatelů by raději už nezaměstnávali nikoho staršího 40 let, čili 40 let to už je pro ně v podstatě starší pracující. Čili proč odbory věnují veškeré úsilí na ten boj proti zvýšení věku, odchodu věku do důchodu aniž by využívali této diskuse a tlačili na členské státy i na zaměstnavatele, aby ti, kteří pracují v těžkých pracovních podmínkách a ti, kteří začali pracovat dříve, aby jejich podmínky byly zachovány a zároveň, abychom bojovali, aby jsme bojovali čím dál tím více proti věkové diskriminaci. A organizace zaměstnavatelů by měly měnit trošku i postoj jednotlivých podniků vůči pracujícím, pokud skutečně nechceme, aby jsme museli navýšit tento věk odchodu do důchodu a zároveň situace, kde, lidé, kde nebudeme mít dostatek pracujících, to prostě bude hrozná situace, protože jinak si myslím, že bychom navýšili spíše počet nepracujících pracujících a mnoho v podstatě těchto systémů, které by jsme mohli využívat pro důchody, by se museli využívat pro příspěvky v nezaměstnanosti. Děkujeme. Další pan kolega. Děkuji za slovo. Já jsem připravil návrh za výbor pro nezaměstnanost. Byla to zpráva, která se věnovala s spravedlivému přístupu k jednotlivým generacím. To, byly, to, byla, to bylo stanovisko na základě příspěvku mnohých kolegů, dohodli jsme se na hlavních směrech, hovořili jsme o tom i zde v Bruselu na plenárce, hlasovali jsme o tom a hovoříme se zde o různých důležitých bodech, jednak to je ten respekt mezi generacemi, paní Konely hovořila o diskriminace starších pracujících, to je neakceptovatelné. Zdá se, že tomto ohledu už došlo k určitému posunu. My nedávno v, jsem četl v novinách eh, informaci o tom, že jak si už končí ten trend té mladé kultury a že spíše je zde nový trend nastupující starší pracovníky, pokud jde o experty, odborníky, tak tam samozřejmě není jiná alternativa. Potřebujeme dovednosti těchto lidí a to je většinou i situace malých a středně velkých podniků, které reagují lepším způsobem na řešení této věci, protože oni opravdu chtějí, aby tito pracující mm, fungovali v těchto podnikcích. Já jsem si vyslechl mnoho argumentů i dneska Eh, od našich hostů, čili kde jsou ta pracovní místa, kde bychom mohli opravdu spojit kreativnost mladých lidí a zároveň zkušenosti a dovednosti těch starších pracujících. To znamená taková ta situace, na které všichni pouze získají a dále jsou to argumenty, které byste rovněž měli zaznít, to znamená, co bychom mohli změnit, které oblasti. To je propojeno s důchody. My chceme, aby mladí lidé, mladí pracující, aby se dostali na pracovní trh trošku později, protože chceme, aby měli určitou kvalifikaci, aby měli dovednosti, aby měli vzdělání, aby mohli zůstat na pracovním trhu déle. To prostě chceme, nemůžeme po nich chtít, aby začali pracovat mnohem dříve, protože my si myslíme, že právě to vzdělání, kvalifikace, to je nesmírně důležité. Je to důležité proto, že lidé proto, aby měli záruku kvalitních a delších pracovních, dlouhotrvajících pracovních místech musí mít dostatečné vzdělání. Zelená kniha, tam se klade mnoho otázek, ovšem tím, že klademe otázky, tak z toho vyplývá, že asi možná by jsme měli postupovat nějakým jiným způsobem, proto já osobně bych se rád zeptal, zda to, ano, my teda víme, že to není v rámci pravomocí Evropské unie, je to na členských státech. Všichni hovoří o tom, že by to mělo zůstat v odpovědnosti členských států. To je právě ta úroveň, která by se měla věnovat řešení této problematiky. Já bych s tím souhlasila, nemáme zde individuální důchodové systémy v členských státech, kritéria, která se využívají v těchto státech, musí být respektována. My nechceme mít nějaký uniformní systém uniformního odchodu do důchodu. Paní Morán hovořila o tom, co se děje ve Francii. Co to znamená? Znamená to, navýšení v, u nás v Německu například tohoto věku do důchodu z 65 na 67. Další záležitost, my potřebujeme nějakou uniformní, uniformní popis toho, jaký je přiměřený důchod. Samozřejmě, že ty důchody bychom měli zachovat. Ovšem zpravodajka se ptá, proč Evropa se vůbec snaží zapojit do této otázky. Hovoříme se asi o dvou nebo čtyřech procentech lidí, kteří, řekněme, pracují v jednom členském státě a na důchod se přestěhují do jiného členského státu. To nesouvisí pouze s tím, že máme rozdílné členské státy, ale že musíme zohlednit i to, že žijeme v jednom státě a pracujeme v druhém. Členské státy si musí zachovat své kompetence. No a ještě jeden bod je pro mě důležitý, a to jsou ty podnikové důchodové systémy. I zde máme řadu různých systémů. Často jsme v minulých letech dospěli k tomu, že řada kolegů z našeho výboru nebo z jiných výborů vůbec nevěděli, proč máme v Německu tak veliký, velikou zkušenost s důchodovými podnikovými systémy. Tam totiž odměňujeme věrnost podniku nebo závodu. V mnoha státech tomu vůbec nerozuměli. Často říkali, hovoříme zde pro, přece o flexibilitě, o mobilitě. Ne, věrnost podniku to je veliká devíza a i to musíme zohlednit a vážit si toho. Pokud tomu tak není, tak se v Evropě nedostaneme o krůček dále. Myslím, že by to bylo to nejhorší naopak nedbat toho. <clears throat> Takže příspěvky. Samozřejmě musíme hovořit také o tom, že si musíme vyměňovat názory. Samozřejmě, že chápu i váš postoj a sice, že zkušenost sociálních partnerů musí být ve členských státech mnohem více zohledňována. No a navíc Musíme komunikovat o těch rozdílech, které máme i v tom. Sdílím postoj kolegyň a kolegů, kteří o tom hovořili, ale prosím vás, mluvme jasným jazykem. Nemluvme jako ti takzvaní fachidioti, kteří hovoří pouze o svém oboru. Myslím, že pokud budeme hovořit jasným jazykem, podaří se nám náš úkol splnit. Chceme vyslat jasné poselství, chceme se postarat o to, aby kompetence zůstaly u členských států. Myslím, že potom se nám podaří se nějak pohnout z místa. Nejde o to, abychom začali zvonit nějakým tím evropským zvonem, který všechno přehluší. To by bylo to nejhorší poselství, které bychom mohli vyslat. Děkujeme. Paní Harkin a poté paní Figurejdo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já si myslím, že Tomas Mann to řekl velice jasně. No, ostatně samozřejmě, já bych samozřejmě mm, ráda poděkovala zpravodajce za skvělou práci Myslím si, že je opravdu úžasné a mm, že zde máme sociální partnery. Ráda bych poděkovala jim za jejich příspěvky, protože to, že myslím, že opravdu tak vlastně rozšíří všechny ty argumenty, různé perspektivy nám to nabídne, to je důležité. A nyní dovolte, abych se vrátila k tomu, co řekl pan Tomas Mann před chviličkou a to vlastně potvrdilo několik řečníků dneska. To je celá ta záležitost subsidiarity. Subsidiarity a jaká je vlastně role Evropské unie v tomto ohledu. A osobně si myslím, že bychom to mohli definovat dvěma věcmi. Mnoho lidí už se o tom zmínilo, to znamená ta otevřená metoda koordinace a mnoho um, lidí, kteří hovořili například o um, otázce věku, o přiměřenosti, to by mělo být opravdu ponecháno na straně členských států a to bychom měli říci jasně, nebudu hovořit o důvodech, já myslím, že většina z nás s tím souhlasí. Ovšem je zde ještě druhá věc a to je pakt růstu a stability. A to, jakým způsobem důchody nebo mm, přiměřené eh, penze v rámci tohoto mm, paktu a zdravé veřejné finance mohou vlastně zajistit důchody. Já si myslím, že včera došlo k takové diskuzi. já jsem bohužel nebyla přítomná, ovšem hovořili jsme o paktu růstu a stability a v tomto ohledu jedna poznámka dovolte. Já pocházím z Jerska, to je země, která bude čelit obrovským problémům. Já si myslím, že to bude pro nás téměř nemožné, abychom vůbec udrželi do roku nebo od roku 2014 pak růstu a stability a jeho podmínky. Samozřejmě, že ten pakt je nesmírně důležitý pro zdravé veřejné finance. Ovšem já bych nerada, aby tato debata byla nějak spojená s těmi daty nebo termíny, kdy členské státy budou moci konečně plnit tyto podmínky. A já vím, že Irsko není jedinou zemí, která s tím bojuje. Sociální partneři, vaše argumenty a tak dále. Já mám několik otázek, které bych vám ráda položila. Business Europe. Vy jste hovořili o tom, že nepotřebujeme revidovat tu um, směrnici IOIP a důvod, proč o tom hovoříte, je, že komise v současné době probíhá konsultační proces, komise očekává reakce. Je to jediný důvod, proč si myslíte, že zatím nepotřebujeme uh, přeskum? této směrnice, pouze protože probíhá celý proces, nebo se opravdu domníváte, že zde není potřeba revize této směrnice? Dále je to diversifikace zdrojů pro důchody. Mnoho předřečníků se tomu rovněž věnovalo. Já se ptám, jaké na to máte vy názory, jaké jsou jiné potenciální zdroje, které by mohly financovat důchody do budoucna. A zároveň, podobně jako mnoho řečníků před vámi hovořilo i o těch dodatečných pravidlech v oblasti solventnosti, pro většinu řečníků se zdá tento prvek nepotřebný. Proto se ptám, nemělo byste být spíše systematickým způsobem postupováno, pokud je o penze na EU úrovni, třeba nějaké záruky, které by mohla EU využít, a jakým způsobem by to mohlo snížit rizika. To v podstatě tím se obracím na všechny sociální partnery, protože všichni jste se tomu jistým způsobem věnovali. ETUK, ETUC. Vy jste hovořili o tom, že bychom neměli přehánět tu otázku stárnutí populace. Nevím, zda bych s tím souhlasil. Podívejme se na fakta, ta jsou jasná. No, od eh, roku 70 se nám se zdvojnásobil počet důchodců. A od roku 2012 ten počet eh, aktivně pracujících se sníží v Evropské unii. Čili zde bych nesouhlasila. Zde bych nesouhlasila s tím, že to jaksi přeháníme, ten dopad stárnutí populace proto bych si ráda vyslechla vaše názory. A zároveň hovoříte o tom, že vaší prioritou jsou kvalitní místa a kvalitní příjmy. Myslím si, že pro nás, pro většinu lidí z našem výboru TOPY měla být taková obecná priorita, to ano, všem. Já se ptám, jak konkrétně byste by propojili tu kvalitu pracovních míst a kvalitu uh, příjmu s těmi dvěma prvky, to znamená přiměřená, přiměřený a udržitelný důchod, čili ráda bych se zeptala na to propojení. Další věc, která jste ještě nezasněla, to je mm, ta redistribuce v oblasti důchodu, to znamená propojení důchodu na příjmy a zajištění toho, aby důchod neznamenal automaticky život v chudobě. Jedno z věcí, o které jste se zmínili, byl předčasný důchod. Já jsem to možná nepochopila, pokud ne, tak prosím, abyste mě upravili. Ovšem, my jsme se podívali před několika měsíci na to, jak země reagují na stávající ekonomickou krizi a v některých zemích, například v Německu nebo ve Švédsku a v jiných zemích, možná i v Dánsku, bylo takovéto propojení s předčasným důchodem a s otázkou zapojení mladých lidí na pracovním trhu. Já jsem to pochopila u toho předčasného důchodu, ovšem to bylo využito jako jakýsi mechanismus v podstatě vlastně pro vstup mladých lidí na pracovní trh, čili poprosím o argumenty. Eurokár, vy jste hovořili o metodě a ne o rámci, hovoříte o propojování řešení na evropské úrovni s některými těmi řešeními, která existují na národní úrovni, proto bych ráda slyšela některé konkrétní návrhy. Já jsem to pochopila, Ovšem já to nemám nějak představu podrobně o tom, jaké možnosti zde jsou. A na závěr několik rychlých poznámek. No, abych to trošku jak si ještě rozvířila. Hovoříme zde o tom prodlužování pracovního života, prodlužování možná i pracovní doby. Skutečně si myslíme, že technologie v podstatě mohou nás zajistit to, že budeme mít kratší pracovní den a možná i kratší pracovní Eh, život a možná se podívat na to, jakým způsobem by právě nové technologie nám mohly zlepšit nebo pomoci v, získat zdroje pro financování důchodu. A dále je to neformální způsob poskytování péče, to znamená ti, kteří poskytují takovou péči především v rámci rodin, často méně platí do důchodových systémů, to znamená, jakmile se dosáhnou tohoto důchodového věku, tak mají níž, nižší důchod. Co si myslíte, že bychom mohli udělat na tomto poli? A zároveň je zde potřeba podpory této neformální péče, protože lidé žijí déle a nechceme, aby byly zátěží pro stát a naše systémy. To znamená, že právě tato forma neformální péče je nesmírně důležitá. A dva poslední body, genderový aspekt, protože ženy odchází do důchodu dříve, než že eh, muži hm, ženy kolem 60 a muži 62,5. To byly Eh, data z roku 2007, to, že zde máme nižší důchody pro ženy, rovněž bych prosila vaše poznámky, vaše připomínky. A jedna otázka pro všechny sociální partnery. Měla by každá generace se spoléhat na mladé nebo mladší generaci pro, pro financování jejich důchodu, nebo bychom měli hledat jiné způsoby, jiné prostředky pro financování důchodu. Evropský soudní dvůr uh, hovořil o penzi jakožto o odložené mm, příjmu nebo mm, odložených úsporách. To je jedna, jedna možnost, nebo poté ten systém, kde mladí lidé budou financovat důchody starší generace. Máte nějaký pohled na tyto dvě generace, nebo, mm, tyto dvě situace, nebo je spíše vnímáte jako propojené záležitosti? Děkujeme, paní Figurejda, prosím. Děkuji. Paní Háken položila tolik otázek, že pokryla celou řadu různých aspektů. Já bych se ale ráda omezila na tři. Tak nejdříve k té hlavní otázce. Hlavní otázce. Hlavní otázka se přeci soustředí na veřejný systém sociálního zabezpečení, který by nám umožnil, že všechny osoby budou moci žít důstojný život i v době, kdy už nejsou vydělečně činní. Tento veřejný systém funguje na základě mest. Přesto ale musíme mít k dispozici i jiné zdroje financování. Vidíme totiž, že veřejný systém sociálního zabezpečení se používá na důchody. A to na základě aktivního příspěvku každého zaměstnance. No tento systém není určen jen na zabezpečení mest, ale i na zajištění určité zaměstnanosti politiky mladých lidí. No a dále je zde předčasný důchod, který rovněž musíme financovat, takže tento systém se dále používá i na to a dále na profesní vzdělávání. Často se používá také na vyplácení podpory v nezaměstnanosti. Veřejné systémy sociálního zabezpečení se tím často dostávají do potíží. Proto musíme zvýšit věk odchodu do důchodu. Lidé musí pracovat déle proto, aby tento systém sociálního zabezpečení nebyl v budoucnu ohrožen. To je tedy ta hlavní otázka, která před námi stojí. Musíme rozlišovat mezi tím, co je důchodový systém, který se odvíjí na základě eh, odvodu z mest a mezi sociální ochranou, sociální podporou, na kterou mají všichni nárok. O tom ale musí rozhodnout sami členské státy a tady ten sociální systém musí financovat sami členské státy z rozpočtu. Například otázka minimálního příjmu. Minimální příjem musí mít zaručen všechny osoby, které chtějí v situaci chudoby přežít právě proto, aby naše děti a mladiství se nedostali do situace chudoby, která by jim umožnila budoucí vývoj a možná, že by eh, tím dostali méně šancí i budoucí generace. Takže musíme rozlišovat mezi těmito dvěma věcmi a to je zcela zásadní. A to nám pomůže zodpovědět i další otázky. Ten systém nesmí být zkrátka zaměňován, nebo ty dva systémy. Z toho důchodového systému nesmí být financovány věci, které do něj nespadají, například ten minimální příjem. No a ta druhá otázka. Prodloužení nebo zvýšení od věku odchodu do důchodu to nesmí být vnímáno zaměstnanci jako nějaká pokuta nebo trest. Jde přeci o to, aby se všem zlepšily životní podmínky. Aby se zlepšily životní podmínky každého občana. A to je přeci výdobytek civilizace. Podařilo se nám dosáhnout toho, že jsme prodloužili průměrnou délku života na 74, 75, 76 let. To samozřejmě závisí na každém jednotlivci. No, a neměl by kvůli tomu vznikat dojem, že zaměstnanci jsou trestáni za to, že žijí déle, že se jim zkrátka prodlužuje doba, kdy budou pracovat, aby než odejdou do důchodu. A k tomu paní Háken také něco řekla. Je přeci logické, že technický vývoj zaručuje lepší životní kvalitu pro všechny a znamená také více času pro rodinu, více času na volný čas, více času pro vlastní vzdělávání, to je přeci jasné. No a k té třetí otázce. Ta se týká budoucnosti mládeže. Když budeme trvat na prodloužení aktivní pracovní doby člověka, aby mohly existovat důchody, aby byly vypláceny, tak mladí lidé budou mít stále větší potíže při vstupu na trh práce, no a tím ohrozíme budoucí generace. To musíme mít také na paměti. Já si myslím, že všechny tyto boje, které se odhrávají v jednotlivých členských států, myslím tím ty boje o zvýšení věku odchodu do důchodu anebo proti němu znamenají ochranu budoucích generací, ochranu mladých lidí a to je pro mě zcela zásadní. ekonomický neoliberální pohled, který je dnes zastoupen ve většině členských států Evropské unie, vede k tomu, že budoucí generace budou stále více zatěžovány. Současně tím vytváříme podmínky pro to, že všechny výdobytky civilizace budou spochybněny. Bude to znamenat horší zdravotní péči, více práce pro všechny No a v neposlední řadě také snižování průměrné délky života. A pokud se Evropská unie vydá touto cestou, pak se jí to někde vrátí. Já si myslím, že tato diskuze má zcela zásadní význam. Dobře, tolik jsem tedy měla k tématu. E, to jsou moje myšlenky k hlavním směrům, které předkládá Evropská komise samozřejmě mám vhled do toho, co se děje v jednotlivých členských státech. Dobře, je to všechno otázka subsidiarity, ale je také jasné, že Evropská unie, která eh, nařizuje určité věci členským státům, vede k tomu, že se přiostřují rozdíly a nerovnosti a že se ohrožuje ten takzvaný evropský sociální model, pokud vůbec někdy existoval. Děkuji, paní Figueredo. Takže dorazila jsem a mám pro vás zlou zprávu. Další řečníci budou mít méně času, protože mi říkají, že už jste příliš mnoho času ztratili, respektive, že jste ho příliš mnoho využili. Pan Angel, potom pan Darden. A omlouvám se, že to padá zrovna na vás, ale poprosím vás, abyste se tady omezili na dvě minuty. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, a e, e, skutečně se pokusím se vejít do dvou minut, ale musím říct, že na základě těchto eh, všech informací eh, musíme říci, že se nám tady zdá být stále několik nedořešených problémů. Za prvé, že práce eh, je tady otázka sladění pracu a, a volného času. A dále pravděpodobně jedině až, až dojdeme na Eh, nepřetrž, na takové prodlužování si studia až vlastně po odchodu důchodu, že to, až to někomu teprve tehdy začne připadat divné. Pan eh, Serkas nám připomněl, proč jsme vůbec eh, důchody zavedli. Je to vlastně pojištění. A je to pojištění proti riziku tehdy ještě nepříliš pravděpodobnému, že se někdo dožije věku, kde nebude schopen pracovat. A mezitím se z toho stal životní styl, E, po celá desetiletí a ovšem změnila se průměrná délka života, dále jsou zde demografické trendy, je to zjevný demokratický problém, demografický problém a k tomu ještě třeba připojit, i když vím, že můj názor v tomto není většinový, je to také problém e, kvalifikace. E, dnes potřebujeme kvalifikované pracovníky, takže ta příprava na škole trvá stále déle ale 20 či 25 let aktivního eh, působení na trhu práce jistě nezafinancuje 35-40 let eh, potom v důchodu. To je úplně jednoduchá matematika. Pokud je o Lucembursko, tak u nás je odhad 16 HDP, eh, které bude třeba na financování důchodu. A samozřejmě já vím, že jsme První, koho to postihlo, ale budou další, kteří jsou za námi. A dále je samozřejmě otázka subsidiarity, respektive je zde princip subsidiarity. Určitě si myslím, že důchodový systém by zatím měl setrat v pravomoci členských států, ale já bych kolegy upozornil na jednu věc, která mi připadá zásadní. Pravděpodobně se nám nepodaří zlepšit mobilitu pracovníků v rámci Unie, pokud se nám nepodaří dosáhnout větší srovnatelnosti a interoperability, kdybych měl použít vojenskou terminologii, důchodových systémů. To mi připadá naprosto klíčové, protože vím, že tisícovky občanů narážejí na problémy, eh, protože eh, působili pracovně třeba ve třech různých zemích Unie a potom na konci pracovního života eh, vyřešit otázku důchodovou je neřešitelný problém. A to je tedy věc, kterou je třeba naléhavě řešit. Děkuji vám za strpění, paní předsedkyně. Eh, pan Darden, potom pan Koferaty. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, dnes tady eh, konstatujeme tady bohatství názorů v té diskusi, různé pohledy na věc. To poslední vystoupení zrovna je velmi odlišné od těch předchozích, ale já nebudu komentovat jednotlivá vystoupení. Myslím si, že to téma je komplexní a je důležité si vyslechnout tato, tyto různé názory. Eh, je to skutečně diskuse o, o eh, našem vidění společnosti. Myslím si, že tady konstatujeme určité rozdíly. Já vám tady řeknu, jaký je můj názor. Eh, za prvé, pokud je o úlohu Evropy, myslím si, že je jasné, že se pohybujeme v rámci subsidiarity u tohoto tématu. Ale bylo by, myslím, trošku příliš jednoduché Eh, tímto skončit. Je to téma, které všude v Evropě eh, dnes eh, lidi zajímá, je to téma relevantní aktuálně, ale i do budoucna a je dobré tedy tady zavést nějaký evropský přístup, protože jak bychom bez něj mohli počítat s nějakou evropskou soudržností. A kromě toho si myslím, že je třeba se pustit do úvah v rámci těch příslušných kompetencí, ale nejenom to, myslím si, že je třeba to vidět z hlediska posílení koordinace našich politik. To znamená evropský přístup, jak jsem ji říkal, to je věc, na kterou bych rád, kterou bych rád opravdu vyzdvihl. Druhá věc, význam jednotlivých pilířů nebo různých pilířů. Samozřejmě všechny pilíře v důchodovém eh, pojištění jsou užitečné a vzájemně se doplňují, ale myslím si, že zásadní zachovat si silný státní pilíř, protože právě tento státní pilíř je největším garantem solidarity, ale také e, poskytuje určitou záruku vyplácení důchodů. A je to důležité, zejména z hlediska solidarity, protože ne všichni mají stejnou profesní kariéru, stejné možnosti, stejný přístup na trh práce a proto si myslím, že je třeba, eh, zejména jsou zde rozdíly mezi muži a ženami, a proto si myslím, že ten první pilíř musí být opravdu silný. Další základní věc, podle mého, eh, jsou úvahy ohledně věku odchodu do důchodu. Hodně se o tom hovoří, vede se k tomu polemika v různých zemích. Někteří říkají, že trh práce Eh, není trh práce, s, eh, kde součet všech částek představuje nulu. Samozřejmě si myslím, že jsou zde paralely mezi věkem odchodu do důchodu, mezi kvalitou práce, eh, je zde otázka lepšího sladění skutečného odchodu, odcházení do důchodu a zákonného věku odchodu do penze. A už jsem vám nechala stejně času jako panu Angelovi, aby některý klub se neježil, ale teď už jste překročil čas, takže jenom jednu větu. Eh, já si myslím, že ačkoliv tady Evropa nemůže nic závazně stanovat, myslím si, že mít nějakou minimální celoevropské stanovenou částku, tak jak jsme vedli ty eh, úvahy, to diskusy o minimálním příjmu před pár dny, tak já si myslím, že eh, mít toto evropské stanoveno je klíčové naprosto nutné pro to, aby naši starší občané měli zaručen důstojný důchod. Děkuji, pan Koferate, pak pan Baltazar. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, myslím si, že co se týče důchodů a důchodových systémů, hraje Evropská unie velmi důležitou roli. Nesouhlasím s tím, že by měly být členské státy ponechány sami sobě na pospas. Myslím si, že je úlohou Evropské unie vytvořit určité předpisy, které by vedly k vytvoření nějaké jednotné struktury. Když se hovoří o blahobytu, často se hovoří o důchodech. Ano, důchody vedou k blahobytu lidí. To je jeden z nejdůležitějších aspektů sociálního státu. Ano, máme zde samozřejmě demografický vývoj, který nás staví před nové výzvy a překážky, které musíme co nejdříve odstranit a vyřešit. Mm, nemyslím si, že se můžeme vzdát eh, nějakého závazného jednotného systému. Růst, který vykazují jednotlivé evropské země, a s tím samozřejmě souvisí i to zvyšování věku odchodu do důchodu. No a na druhé straně máme zvyšování počtu starších osob eh, v obyvatelstvu. No a tím eh, samozřejmě se objevuje ta skutečnost, že důchodové systémy musí zůstat nedotčeny. Dobře, samozřejmě potřebujeme i třetí pilíř, který potřebujeme nějak finančně moci podporovat. A zde může Evropská unie udělat eh, mnohé právě, že může dát k dispozici ty prostředky. No a druhá věc je ta mobilita. Všichni si přejeme, abychom měli Evropu, ve které se můžeme všichni svobodně pohybovat a cestovat. Demografický vývoj povede v budoucnu k tomu, že v Evropě budou žít, doufejme, miliony lidí, kteří pochází z třetích zemí. Samozřejmě s tím souvisí práva, práva občana. No a dále ta flexibilita. Bylo by užitečné, kdybychom zavedli eh, takové zásadní kritérium. Musíme totiž rozlišovat mezi prací a prací a prací. Eh, v určitém věku se občané budou moci rozhodnout, jestli chtějí zůstat v pracovním procesu anebo odejít do důchodu. No a pak samozřejmě budou určité způsoby nebo formy práce, při kterých je důchod doporučován. Pan Baltasar, pak, pak paní Šreter. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval zpravodajce. Děkuji eh, za podrobné informace, které nám podala. Historie evropských institucí nám ukázala, že Některé věci trvají velmi dlouho, ale potom se odhrají velmi rychle. Například v pátek večer, v pátek v noci došlo k rozhodnutím, které nejsou zakotveny ve smlouvách. Myslím si, že v této oblasti nebudeme moci zůstat pouhými diváky a spolehnout se na princip subsidiarity. To je logický důvod různých rozhodnutí, která vedla k tomu, že Evropa musí hrát větší roli a že musí udávat pravidla. Nedokážu si představit, že bychom měli jednotnou měnu, ale současně bychom umožnili, aby v 27 členských státech panovaly rozdílné rozpočtové politiky. A nedokáže si ani představit, že by existovaly různé důchodové systémy. V 68 letech jdeme do důchodu v Německu a není přece možné, abychom v jiné zemi šli do důchodu v 50. Ty rozdíly, které jsou v jednotlivých členských státech, se už ukazují na vnitřním trhu. A dále volný pohyb osob, to je skvělý výdobytek. Tam máme také svobodu usazování ale není to možné, pokud bychom nedali lidem záruky záruky, které se budou týkat jejich práce, ale i jejich budoucnosti. No a to je důvod pro to, abychom ty různé důchodové systémy v Evropě lépe propojili. To říkal také kolega z Lucemburska Evropě máme celou řadu eh, vnitřních migrantů, kteří se pohybují v rámci Evropské unie. Ve Francii, Itálii, Německo, na různých těchto místech fungují a všude tam eh, platili odvody. Je důležité, abychom ty systémy propojili. Pokud nic nezměníme, a už se dostávám k závěru, eh, nebude to nadále možné. Musíme vytvořit společné předpisy. Myslím, že je to logické. Myslím, že to také povede k tomu, abychom stanovili kritéria pro odchod do důchodu, pro ten věk. Nesmíme dopustit, aby byly v Evropě tak velké rozdíly. Není možné, aby v některých zemích žili občané se 70% svého posledního příjmu a v některých zemích eh, dostávali pouze 40%. Pokud chceme vytvořit opravdový vnitřní trh, musíme přizpůsobit a sjednotit podmínky pro kupní sílu v jednotlivých členských státech. Zaměstnanost, přistěhovalectví, to jsou témata, kterým se také musíme věnovat. Děkuji. Děkuji, kolego. Pokud je o volný pohyb pracovníků, tak eh, tam vidíme, jaký to může dopad, ale na druhou stranu myšlenka eh, nastavení nějakého eh, minimálního evropského, minimálně evropské úrovně, to mi připadá rozumné. Ovšem, vzhledem k tomu, že demografická situace v různých členských státech, tak stanovat jednotně věk pro odchod do důchodu, to mi naprosto nepřipadá legitimní, ani možné, ani odůvodněné. Další kolegové, prosím. Ehm. Děkuji, paní předsedkyně. To, co zde zaznělo, bylo něco zcela nového, nový argument, ale já bych se ráda soustředila na celou diskuzi jako takovou. No a jako první mě napadá ta otázka, proč vůbec komise předložila tuto zelenou knihu. Já mám takové podezření, že touto zelenou knihou chce komise dosáhnout toho, abychom eh, uskutečnili a uvedli do běhu tu směrnici a to je správné. Nevím, jestli se proto hodí ta zelená kniha, mm, o tom doslova pochybuji. Ale je potřeba mluvit o tom, co je nutné. Portability of pensions, to znamená že se vlastně zaměstnancům odnímají prostředky, eh, respektive nejsou vlastně eh, bezpečně předávány dále, nebo se vlastně omezuje ta mobilita, protože tam to není vyřešeno. Je tedy vlastně jasné, co musíme v této oblasti udělat. No a ta druhá věc, ve které musí eh, komise zahájit určité aktivity, je uvědomit si, že dobrá práce znamená dobré důchody. Znamená to, že je potřeba být aktivnější v oblastech, kde jsou kompetence komise. To je opravdu nutné. No a ten třetí bod je pro mě ta antidiskriminace. I zde má komise určité kompetence a je podle mě nutné, aby se vyjasnilo, že starší zaměstnanci můžou získat něco tím, že budou ještě pracovat. No a zde je tedy jasné, že komise musí dát najevo, jestli ta směrnice bude implementována, uplatňována nebo ne. No a dále ta otevřená metoda koordinace. K té může docházet i v radě a já si myslím, že by bylo dobré vycházet z příkladů dobré praxe a použít tyto příklady v souvislosti s demografickou změnou. Mohli bychom použít finský systém, který je velmi flexibilní, bez toho, aby omezoval občany v jejich právech na důchody. Myslím, že zde bychom měli provést určitou expertízu a zamyslet se nad tím, jestli se nám právě zde nenabízí řešení, která by byla možná pro budoucnost. Ale centrální otázkou zůstává, co se týče těch akcí komise. To jsou ty první tři věci, které jsem jmenovala. Euh, merci, Madame Rapti. Děkuji, paní Rapti. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πάρα πολύ... Děkuji, paní předsedkyně. Já budu úplně stručná, naprosto telegraficky chci něco říci. V diskuzi padlo několik velmi užitečných a zajímavých věcí. Pro mě to bylo skvělé, že jsem to mohla vyslechnout a souhlasím také s tím, co padlo. Situace byla vylíčena tak, jak v Evropské unii dnes vypadá. Padly také otázky paní, od paní Hákemové, které opravdu si vyžadují odpovědi. No a já mám ještě několik dalších poznámek. Každý členský stát musí podle mého názoru nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Současně ale potřebujeme nějaké všeobecné směřování. Například v Řecku je situace v současné době taková, že se nacházíme ve velmi složité situaci. Právě probíhá legislativní proces, v rámci něhož se zvyšuje věk odchodu do důchodu. Ale důchody se současně krátí a stoupá nezaměstnanost. A Evropská unie nás navíc ještě vyzývá k tomu, abychom plnili cíle v oblastech zvyšování zaměstnanosti a boji proti chudobě. Chápete tedy jistě, že moje vláda má uskutečnit naprosto nemožné věci. Nyní jsou před námi komunální a regionální volby. A mnozí z nás musí bojovat s tímto dilematem. Vláda má před sebou tento složitý balíček, ale také ty volby. Určitě si dokážete představit, jak je těžké zvládnout všechna tato témata dohromady najednou. Máme řadu jmenovatelů a máme řadu možností. Buď budeme pokračovat tím způsobem výměny názorů a snažit se hledat nějaké rozumné řešení. Další možností je taková ta možnost šibeničního humoru, a v rámci něho zůstaneme při starém. No a nebo tou třetí možností je dát možnosti členským státům. À ce stade du débat euh, réintervenir pour peut-être poser une ou deux questions précises. Prosím ještě položit nějakou konkrétní otázku našim expertům, našim odborníkům, než jim dám slovo, aby zareagovali. Paní zpravodajka. Děkuji, paní předsedkyně. Mě by zajímalo, a to i od zástupců odborových svazů, je následující. Jak je jen možné si myslet, že se ty problémy vyřeší sami od sebe? Pokud chceme dosáhnout spolehlivých a přiměřených důchodů, a já jsem samozřejmě pro, není možné říci, že ti, kteří to zaplatí, ti budou tím systémem zatěžováni. Potom je úplně jedno, jak to otočíte, jak to, z jaké strany se na to podíváte. Ty příspěvky, čisté příjmy plátců budou stále nižší. A když budou nižší, tak to samozřejmě znamená, že to bude mít vliv i na ty důchody. Máme strategii, strategii, která se má postarat o to, aby lidé, kteří žijí na hranici chudoby, platili méně. Můžete mi říci, jaké řešení můžeme vůbec najít, když hovoříme o přiměřených důchodech? Kdo je bude platit? Kdo bude ty příspěvky platit? Na čí úkor to bude? To je tedy moje první otázka. No a druhá otázka, která se týká té hranice vstupu do odchodu do důchodu. Souhlasím se všemi, kteří říkají, že nesmíme stanovit tuto hranici na evropské úrovni. To ale znamená, že členské státy musí vypracovat určité doporučení, nebo tedy, že musíme vypracovat určité doporučení směrem ke členským státům eh, v ohledu na tuto hranici. A moje otázka na všechny teď je, jak máme to doporučení formulovat, jak to má vypadat? No, je to věc, o které všichni víme, že se musí stát. A nyní tedy musíme vyslat ten signál. A my všichni jsme zde hovořili o té směrnici OPE a o tom, jestli by neměla být nějak přizpůsobena. To samozřejmě musíme ještě pře, eh, přehodnotit a přeskoumat. A já, mě by zajímalo, jaké plány zde má komise. Řečnice je přerušena předsedkyní, ne, ale smí ještě mluvit dále. Ráda bych se zeptala všech, kteří se zúčastnili diskuze, jestli souhlasí. Děkuji. Říká paní předsedající, já se omlouvám, ale naši pozvaní hosté mají pouze tři minuty, musíme postupovat přesně jako u našich poslanců. Čili navrhuji, abychom začali v pořadí, které mám na seznamu, to znamená Business Europe, prosím. Děkuji za slovo. Několik otázek. Vidíme, že nemáme dost času. Byla to otázka především, pokud jde o věk odchodu do důchodu a proč se zmiňujeme pouze o navyšování, zvyšování tohoto věku, zatímco nehovoříme vůbec o možnostech definice počtu potřebných let, které by musel pracující odpracovat. Já samozřejmě ve své prezentaci jsem se o tomto bodu nezmínila, ovšem z našeho hlediska Business Europe ten první krok je právě zvýšení posun tohoto věku odchodu do důchodu. Poté je zde několik opatření, různých opatření, které by mohly udělat členské státy v této souvislosti to už poté záleží na národním kontextu, dále různé automatické přizpůsobovací mechanismy nebo No, řekněme, určitý rámec na národní úrovni, ve které byste si definovali takový ten koridor, kde se lidé mohou rozhodnout, to znamená, kdyby odešli dříve, jaké by byly poté, jaký by to mělo dopad na snížení toho důchodu a naopak, kdyby zůstali déle, to znamená určité příspěvky, no, částky navíc, čili já jsem se o tom nesmínila, ovšem uvažujeme tam, pokud jde o boj proti Um, age, nebo boj proti ageismu. Ageismus není akceptovatelný za žádných okolností, my jakožto zaměstnavatele to podporujeme. Samozřejmě, že je zde mnoho společností, bez ohledu na to, co jste zasnělo, je zde mnoho společností, které se snaží přijímat opatření v tomto ohledu. Mám zde příklad různých společností, které zavádějí politiky, které zlepšují podmínky pracujících, ehm, například dále je to postup pracovní, zlepšení tohoto postupu, různé další programy, ve kterých zavádí různé projekty, které zajistí to, že právě mají různý přístup k různým věkovým kategoriím, jejich mm, postupu kariérnímu do budoucna a tak dále. Pro nás je ovšem důležité dosáhnout určitého rovnováhu mezi produktivitou na jedné straně a náklady. To ovšem není aplikovatelné pouze na starší zaměstnance, to aplikujeme na všechny věkové kategorie, tak aby daný podnik byl konkurenceschopný. Další konkrétní otázky, které se zazněly na nás, na Business Europe, byla to otázka IOPT směrnice a její přeskum, já jsem hovořila o těch důvodech z procedurálního hlediska, ovšem my se rovněž domníváme, že s ohledem na podstatu této směrnice, na její obsah, že nemusí být revidována. V tomto okamžiku má to dopad na mnoho záležitostí přeshraničních věcí, není to sice nějaký obrovský dopad, ovšem došlo k určitému navýšení a obecně řečeno, když hovoříme o nějaké přeskumu této směrnice. To, co se uvádí často jako problém, je různorodost eh, realizace na straně členských států a to, že přeshraniční záležitosti, především ta definice přeshraničního postupu je jiná v členských státech. Čili to, co bychom měli udělat, je objasnit tato pravidla, ne revidovat tato pravidla ale je to otázka spojená s, s diversifikací zdrojů potřebných pro důchody. Já jsem tam hovořila o různých pilířích, první, druhý, třetí pilíř. Samozřejmě, že záleží na členském státě, v jakém poměru k tomu dojde. Ovšem je rovněž teda ta diversifikace mezi státním důchodem, zaměstnaneckým důchodem a soukromými důchodovými systémy. To je cesta před. Poslední záležitost. Otázka, zda potřebujeme více systematické regulace penzí na evropské úrovni, především s ohledem na zaměstnaneckou penzi, důchody, abychom snížili eh, riziko. Ano, my jsme pro dodatečná pravidla v oblasti solventnosti, mm, i, i když nechceme, aby to bylo propojeno s penzijními fondy, protože by to znamenalo navýšení nákladů a to by poté mělo dopad eh, i na eh, celé, celý systém důchodový. Děkujeme. A nyní poprosíme zástupce ETIC organizace odborové. Děkuji za slovo, paní předsedající. Mnoho otázek, které se padly, já nebudu schopen odpovídat na všechny, zaměřím se pouze na některé. Ta první otázka, proč hovoříte pouze o tom věku do důchodu? No, protože zde máme zelenou knihu. Zelená kniha asi pětkrát se vrací k této záležitosti, znamená zvýšení věku odchodu do důchodu. To znamená, to zvýšení věku do důchodu, když o tom hovoříme a pokud nebudeme hovořit o o věku ukončení pracovního poměr, pracovního života, tak to by znamenalo opravdu, že, že bychom zde předbíhali. My přece jako musíme o těchto dvou záležitostech hovořit velice propojeně. To jsou dva prvky, které spolu souvisí. Ovšem, první věc je první a druhá je druhá. Nemůžeme to přeskakovat. Druhá věc, že nesmíme já jsem řekl, že nesmíme přehánět demografické problémy. Ano, ano, že to jsou cyklické problémy. Já si myslím, že mám pravdu. To už jsme zde viděli. Ovšem je zde ještě několik záležitostí, na které bych rád obrátil vaši pozornost a to, že v evropských zemích, především teda v západních evropských zemích, ta sociální ochrana po druhé světové válce, ta byla, tento systém byl aplikován po druhé světové válce, zatímco ten demografický kontext nebyl až tak eh, eh, v tom období eh, pozitivní. Proč? Protože se bylo hodně pracovní došlo k rekonstrukci rekonstrukce po druhé světové válce. A právě proto my v tomto období spojujeme to kvalitní mm, místa, to znamená zdroje pro financování důchodu a poté důchody. To podle mě je opravdu velice jasné propojení. Právě proto zúraznujeme tento bod. My už jsme o tom hovořili a mm, vy jste se o tom zmínili ta mm, rovnost mezi muži a ženami, především v oblasti důchodu. Vy jste zde hovořili, využívali nějaká, nějakou, nějakou aritmetiku v tomto ohledu čísla, ovšem stávající době ženy prostě mají asi o 20 procent nižší příjem než muži, dokonce i v oblasti kariérního postupu a jakým způsobem chcete, aby v, v, v, po vstupu do důchodu došlo nějaké nápravy. nápravě. je, to je, to, je, to je opravdu nemožné, čili musíme reagovat, musíme to řešit dříve. Další záležitost zda máme zatížit mm, mm, mladé generace. Ne, já ne, já to netvrdím. My prostě hovoříme, že tento systém funguje tímto způsobem a nesmíme zapomíná na to, že ty systémy prvního pilíře, to znamená ty veřejnoprávní systémy, ty jsou um, solidární a zajištěné, a zároveň si ale myslím, že to jsou právě ty aktivní osoby pracující, kteří prostě um, financují důchoda. Zítra to budou další um, aktivní pracující. Nesmíme na to zapomínat, protože pokud na to zapomeneme, pokud to bude pouze finanční systém, tak to bude prostě systém, který bude mm, představovat mnoho dalších rizik. Samozřejmě paní Spravodajka mm, si uvědomuje, a my si to uvědomujeme rovněž, že zde neexistuje nějaký kouzelný proutek a kouzelné řešení. Je zde ovšem mnoho věcí, na které nesmíme zapomínat. Ano, snažím se být opravdu velice stručný pro odboráře, si myslím, že to nebylo špatné. Ano, samozřejmě, my jsme všichni jsme měli možnost si vyslechnout různé názory, mnoho lidí, takže všichni jste měli možnost vystoupit. Děkuji. Další zástupce. Ano, ta otázka paní Harkinové, předčasný důchod, to znamená zneužívání tohoto nástroje. Ano, to bylo řešení, které často zneuží, bylo zneužíváno v posledních letech, zneužívalo se v období ekonomické krize. My se snažíme, jakožto zástupci malých a středně velkých podniků, bojovat proti tomu. Pan Manto řekl jasně, ano, my to potřebujeme, my se snažíme, aby zde pracovali, aby teda zde byly různé generace. Tato před toto, tento odchod, odchod do důchodu, předčasný důchod přece neznamenal náhradu jednak jedné za, dal, za mladého člověka, který by vstoupil na pracovní trh. To přece neznamená, že tento člověk prostě bude nahrazen. To častokrát to pracovní místo prostě zmizí. Naopak, čili ano, v podstatě vlastně to je obrácené, obrácený postup. Opravdu to je, to je trošku milná představa. Měli bychom uvažovat o jiných prostředcích, jak udržet pracující seniory déle na pracovním trhu. Právě proto jsem trvala na tom, aby došlo jednak teda k navýšení toho zákonného odchodu do důchodu tohoto věku a zároveň reálného, to znamená toho efektivního, skutečného odchodu do důchodu. To, mm, to mohu podepsat, tak jako o tom hovořil i kolega. To znamená, musíme reagovat i na poli průběžného vzdělávání, celoživotního vzdělávání, produktivita v oblasti příjmu, nárůst příjmu, který je spojen s produktivitou, růstem produktivity, dále jsou to různé pobídky, daňové pobídky a tak dále. Kolega už se o tom zmínil, to znamená udržení určité flexibility, pružnosti, tak, aby člověk měl volbu, možnost, buď by zůstal, řekněme, zaměstnán na částečný pracovní úvazek, nebo odešel částečně do důchodu a tak dále. Jsou zde různá řešení a na tomto poli bychom měli být trošku otevřenější. Solidarita mezi generacemi organizacemi. To je zásadní. Tento to je způsob, jakým funguje náš systém. Ovšem i ta diversifikace pilířů je velice důležitá, proto jsem zdůrazňovala mnoha pilířový přístup, protože bychom měli rovněž zvýšit povědomí lidí o odpovědnosti jednotlivce. Nestačí přece mít nějakou solidaritu pouze mezi generacemi, je velice důležité, aby každý sám za sebe převzal odpovědnost v tomto ohledu a pro nás samozřejmě je to velice důležité. Děkujeme, říká paní předsedající. Další zástupce, pan Karl Pariaty. Děkuji za slovo. Já budu hovořit italsky. Hovořil jsem o rámci a také o metodě. Jsem přesvědčen o tom, že je zcela zásadní, aby Evropská unie vytvořila určitý rámec, ve kterém budou cíle, kritéria a principy. No a metoda, tam se musíme zabývat tím, co se má dít, co se stane. Nemůžeme rozhodovat na evropské úrovni o národních systémech, ale můžeme se poradit o metodě, můžeme to probírat v rámci sociálního dialogu. To je samozřejmě eh, kompetence, kterou nám dává Lisabonská smlouva. Sociální partneři se mohou ke všemu vyjadřovat. A instituce společně se sociálními partnery se mohou radit o tom, jak splnit kritéria, jak použít tu metodu, na které se shodneme ve všech eh, národních různých systémech na evropské úrovni, ale i na národních úrovních. Eh, tam dnes existuje velmi malé propojení a toto propojení musíme posílit. Ano, a na tomto základě musíme společně diskutovat o obsazích, o tom, jak celý ten systém učinit více konkurenceschopným, a také o nákladech a o prostředcích, které do systému musí přijít. Takže na jedné straně máme tu národní úroveň, na druhé straně tu evropskou úroveň a na obou úrovních musíme diskutovat například i o možnostech dalšího vzdělávání, protože další vzdělávání je jednou z možností, jak zaručit, abychom dosáhli vyšší míry zaměstnanosti. A to i v té věkové hranici 55 až 64 let. Dále se musíme bavit o té genderové rovnosti a o tom, jak odstraňovat nerovnosti a nespravedlnosti, jak se zbavit diskriminace vůči ženám nebo mužům, které se objevují na trhu práce. Ještě jednou vám chci připomenout ten rámec, o kterém jsem hovořil, a metody. Stanovíme si cíle a budeme hovořit o metodě, kterou tyto cíle na národních úrovních dosáhnou. Děkuji. Děkuji a nyní náš poslední pozvaný host, pan András Zimmermann pro sítě evropských manažerů. Respektive za sítě evropských manažerů. Děkuji. Já bych rád eh, začal odpovědí na otázku zpravodajky, kdo bude do budoucna platit za důchody. Myslím si, že klíč k problému financování důchodů eh, je právě trh práce. Je naprosto klíčové dostat více občanů na trh práce. Já jsem eh, zástupce organizace, jejím členům eh, se daří v práci a je tady důležité zmínit, že to nemají být jakákoliv pracovní místa, ale kvalifikovaná, dobře placená práce, protože čím více kvalifikovaných, dobře financovaných, dobře placených pracovních míst budeme mít, eh, respektive bez toho tedy by prostým aritmetickým výpočtem bylo jasné, že důchody nezafinancujeme, když taková místa my nebudeme. Dále otázka toho, zda je zde konflikt zájmů mezi mladšími a staršími zaměstnanci. Tady bych souhlasil s tím, co říkala kolegyně vedle mne paní Volozinskis, podle našich zkušeností předčasný odchod do důchodu představuje obrovskou finanční zátěž pro všechny zaměstnance, pro celou společnost, včetně mladších pracovníků, aniž by se nutně lepšily jejich vyhlídky na trhu práce, jejich možnosti. Takže si myslím, že u tohoto ambiciozního úkolu je třeba se snažit o obojí, eh, jak prodloužit dobu eh, aktivního eh, života, tak zlepšit vyhlídky pro malé pracovníky. Pokud je o věkovou diskriminaci, ano, my skutečně očekáváme od komise, že využije své pravomoci a bude bojovat proti diskriminaci na základě věku a bude se o tom diskutovat. Nejde pouze o starší zaměstnance, ale v některých případech také o mladé. Eh, zejména pokud jde o nějaké požadavky na minimální věkovou hranici pro nabývání důchodových práv. Čtvrtá věc, eh, rád bych souhlasil s tím, co řekl pan Mann o zachování eh, pracovníků, o o zaměstnaneckém penzijním pojištění. Často ty sliby vlastně jsou dány na základě stabilního dlouhodobého zaměstnání a na obou stranách tedy je předpoklad, že, eh, že ta práce bude dlouhodobá, ten pracovní poměr. Určitě není možné, aby se eh, jedné ze stran nebo oběma stranám vnucovala nežádoucí, nevítaná flexibilita. Předsedkyně, děkuji, děkuji. Byla to skutečně strategicky významná diskuse pro náš výbor eh, o veřejných financích a o důchodovém zabezpečení v členských státech. Je to věc naprosto klíčová. E, příště e, se budeme věnovat zprávě paní Omenritonové 22. listopadu. Bude to diskuse hledně prvního návrhu zprávy a proběhne také diskuse e, s některými odborníky kteří nebudou zastupovat ovšem sociální partnery. Já vám dnes děkuji. Děkuji za to, že jste mezi nás přišli. Eh, čeká nás ještě další eh, bod na pořádu dne, ale ještě předtím mi někdo říkal, že paní Mora se snad už vrátila. Eh, myslím, že bychom se neměli rozejít, aniž bychom se ještě dotkli otázky zmiňované na začátku schůze, a totiž pozměňovací návrh paní Cimerové. Někteří koordinátoři nebyli přítomni na naší poslední schůzi eh, minulý čtvrtek, zejména eh, paní, eh, paní místopředsedkyně tady mne laskavě zastupovala a pokud Eh, pokud netrpím nějakou duševní eh, poruchou já, tak eh, to vypadá, že naše koordinátory posílá amnézie, protože na schůzi koordinátorů jsme zcela jasně rozhodli, že dohoda mezi výborem pro práva žen a výborem pro zaměstnanost se týkala rozdělení úkolů, rozdělení kompetencí. Bylo to pojato v dopise, který byl zaslán všem koordinátorům a všem stínovým zpravodajům a e, o tom hlavně se diskutovalo během naší měny názoru 9. září. Toho právě se e, týkala ta diskuse. Já si to velmi dobře pamatuji. Takže leda, že by tam stínoví zpravodajové tehdy nebyli přítomni, Ale jasně jsme řekli, že nám přísluší téma chudoby a výboru pro ženy přísluší téma žen. Tak to bylo tehdy rozhodnuto. A já se nechci, já se nechci k tomu vracet, když máme už eh, takovouto řádnou dohodu eh, formální ohledně rozdělení kompetencí, já se k tomu nechci vracet. A proto žádám, a co mi opravdu vadí, je, že většina poznacích návrhů, eh, které nedodržují toho, toto domluvené pravidlo o rozdělení kompetencí, většina těchto poznacích návrhů, zejména z jednoho klubu, a ne nezanedbatelného, jsou podepsány stínovým zpravodajem. Takže já bych žádala, abyste buď eh, to znovu předložili ve výboru pro práva žen, kde je lhuta pro pozměňovací návrhy do 9. prosince, anebo abyste vypracovali ústní pozměňovací návrhy, se kterými nás obeznámíte předem písemně abychom mohli zvážit jejich přijatelnost, jejich přípustnost. A poprosila bych tady písemně francouzsky nebo anglicky. Takové mám pro vás tady dva návrhy a dávám slovo panu Serkasovi, ale na jednu minutu. Ne o mnoho více, prosím. Ano, děkuji. Je to přeci jasné. Téma chudoby se týká tohoto výboru a téma žen se bude týkat výboru FEM. A takto jsme se na tom dohodli na schůzce koordinátorů. To je i rozumné. Problémem je, když se oba principy, obě témata promíchávají. A koordinátoři jednotlivé pozměňovací návrhy neprověřovali jeden po druhém. Udělám schůzi se eh, zpravodajkou a s zpravodaji, abychom provedli přeskum eh, přeskum poznacích návrhů. E, dobrá, takže to jsme vyřešili. A mimochodem navrhuji, abyste zvážili e, e, přepsání, prosím, finální verze poznacích návrhů, abyste zvážili k předložení nový bodu pro práva žen. Ta schůzka, kterou navrhuji zorganizovat, by byla pouze schůzka pro doladění těch poznacích návrhů, ale určitě tam nebudeme návrh od návrhu to probírat a přepisovat je to doufám, že se rozumíme. A poslední bod. Já se velice omlouvám našim hostům za tento časový sklus. Jde o prezentaci studie ETO, změna klimatu, nové politiky v oblasti průmyslu a způsoby překonání krize. A já dávám slovo Joël de Clairot. Eh, ano, děkuji, paní předsedkyně. Eh, já vím, že eh, francouzský syndikal, francouzské odborové hnutí a, a důchody vás zaujmou natolik, že překročíte vymezený čas, když vezmeme v potaz, co se děje v mé zemi například. takže já vám budu prezentovat tuto studii. My jsme vám také tady připravili, rozdali brožurku, takže pokusím se zkrátit své vystoupení když nám zbývá méně času a omezím se jenom na několik bodů. Tato studie eh, navázala na první studii, kterou provedla ETUC ke změnám klimatu a dopadům, které to má na zaměstnanost. Byla to studie provedená v roce 2007 a eh, která se, sehna, se setkala eh, s dobrým ohlasem například v rámci OSN a umožnilo nám to definovat dva koncepty. Jednak koncept nutné účasti a koncept přechodu Eh, na jiný režim. A velice důležitá věc je ta, že klimatické změny eh, mají dopady eh, ve smyslu a mají dopad na všechny regiony světa a zvyšují nerovnost mezi jednotlivými regiony i v rámci regionu. A vznikla v rámci OSN, vznikla pardon, v nevládním sektoru Spring Alliance, tedy jarní spojenectví, kde jsme si řekli, že e, není možné e, řešit e, odděleně problémy změny klimatu, sociální nerovnosti a životního prostředí. Nejprve tedy, a my jsme tady vypracovali tuto studii, která se týká strategie pro oblast průmyslu. Ta studie je obšírná, byla provedena opravdu detailně, odvětví po odvětví, a já bych rád potrhl jenom některé aspekty. Jednakže snížení eh, emisí CO2 to je eh, reálná výzva, před kterou stojíme. Je třeba se pokusit eh, si uvědomit, že to je výzva pro dnešek, ale i pro budoucnost, pro nové technologie. To znamená, že všechny technologie, investice do výzkumu v nadcházejících letech, sektor po sektor, odvětví po odvětví, se budou odvíjet právě od té výzvy snižování emisí CO2. Je to tedy věc, která dopadá na všechny politiky a na všechna pracovní místa. S tím, že tady ta, ten konkrétní rys, že eh, bude potřeba e, změna e, u některých pracovních míst a také budou tvořena, nebo měla by být tvořena nová pracovní místa, což přechodně vytváří problém s řízením pracovních míst a s odbornou přípravou pracovníků. To se týká tady diskuse o výzkumu a inovacích také. Eh, my jsme tam eh, vyzdvihli některé hlavní směry, hlavní linie, které třeba vzít v potaz. První z nich je ta, je ta sektora, tedy odvětví po odvětví ukazuje, respektive ta, v té brožuře uvidíte, že eh, se týkala celkově například sektoru elektřiny, mohu vám to všechno vyjmenovat, máte to tam uvedeno, tedy elektřina, ocelářství, promiňte, musím se to najít, abych tady neříká hlouposti, ale chemického průmyslu, cementáren, hliníkáren, eh, sklářského průmyslu. Mm, strojírenství, rafinerii, eh, izolačních materiálů a tak dále. A na základě analýzy těchto různých odvětví jsme se pokusili eh, stanovit, jak bychom měli postupovat do budoucna. První, první věc je ta, že studie vyvodila bez ohledu na konkrétní odvětví, že je zde že problémy s celosvětovou poptávkou jsou závažné. E, problém e, nárůstu těchto průmyslových činností e, bude značný v celém světě. Lidstvo má velké potřeby a otázka je, jak, jak bude vypadat vývoj toho, jakým způsobem reagujeme na tyto potřeby. Je tady jedna věc, která je dosti důležitá pro Evropu a totiž, jak bude vypadat světový růst zítra, jaký bude podíl Evropy. Dnes je tento podíl asi 30 eh, Prognozy OECD jsou takové, že v roce 2050 bude podíl Evropy 9 na světovém růstu. A eh, musíme stanovit, zda Evropa bude schopná se trvat důležitým technologickým a průmyslovým polem v těchto jednotlivých eh, průmyslových odvětvích. Jak tedy zvládnout riziko Eh, dezindustrializace, tím, že se nám eh, výroby s velkým objemem emisí přesouvají jinam, jsou vyháněny jinam. Dále eh, nově se rozvíjící trhy a země, to je také důležitá, důležitý faktor, který souvisí právě s tím přesouváním výrob s emisemi jinam. Dávám příklad. Cement se již tři roky do Evropy dováží. Cement se vyrábí mimo Evropu, i když to je zboží s nízkou přidanou hodnotou a převáží se na lodích. To znamená, Evropa dováží cement a to proto, že ty trhy se přesunuly jinam, že velké nadnárodní eh, podniky, eh, například největší nadnárodní podnik působící v Číně je Lafarge, tedy cementárna. Čili máme eh, problém s vyhodnocením delokalizace, protože u výrob, kde jsou velké emise, je veliké riziko delokalizací nám mimo Evropu. A tady je ještě eh, tedy možné říci, že jednak máme riziko eh, přisouvání těchto výrob jinam a zároveň se otevírají výzkumné laboratoře, výzkumná centra eh, v zemích mimo Evropu. Dále je zde dopad finanční krize a vidíme, do jaké míry se um, jak se finančnictví promítá do průmyslové výroby. A tady se to týká opět všech odvětví. Je třeba hledat schopnost reagovat na výzkum a vývoj, respektive, respektive vést takový výzkum a vývoj, který bude řešit naše střednědobé a dlouhodobé výzvy a problémy. E, tento týden je mimořádný, protože Komise po zprávě Monte vystoupí se zprávou jednotný vnitřní trh zítřka a v nadcházejících měsících, dokonce v nadcházejících týdnech, protože to má být v prosinci, proběhne Rada eh, pro energetiku a schůzka, eh, únorová schůzka eh, hlav státu a šefu vlád ohledně energetické politiky v Evropě. Musíme tedy vnímat aspekt finančnictví a to, jaké bude, jaké bude asi měřítko v Evropě, respektive jak rozsáhlý bude tedy výzkum a vývoj, zejména právě u energetiky, totiž si to žádá značné investice do výzkumu. Eh, nemůžeme se eh, spokojit s tím, že bychom se vzali eh, příklad ze sektoru komunikace a řekli si, že malé je hezké. V tomto sektoru jsou potřebné velké investice. Sdělení Small is Beautiful, eh, malé je hezké, eh, eh, vychází z, konkrétní, z jednoho konkrétního sektoru odvětví, které je založeno vlastně na, na vlnách, které, jsou, které existují zdarma. To znamená, to není možné vztahovat na všechna jiná odvětví. A hledat odpověď na toto téma je pro Evropu opravdu zásadní. Je to otázka rozvoje a udržení hospodářské činnosti v Evropě, to je zásadní téma. A proto jsme eh, proto, abychom se brzy začali věnovat eh, nějakým technologickým normám či příručkám, které se budou týkat eh, emisí sloučení uhlíku, je třeba zajistit v Evropě transparentnost a vysledovatelnost Eh, těchto věcí jsme pro zřízení agentury pro normalizaci. Také se hodně eh, opíráme o nařízení o REACHi, kde hovoříme o eh, vysledovatelnosti uhlíkových emisí. To je třeba propojit s otázkou mezinárodní hospodářské soutěže. A je to je to věc, která se promítá do celého toho stanoviska etouce. Já vám to vysvětlím. My jsme zaujali stanovisko k REACHi, k transparentnosti a vysledovatelnosti tam ten princip tedy přeběžné opatrnosti, no market, no data. A řekli jsme si, že je třeba to eh, se podělit, tak se o to břemeno v Evropě celosvětově. Tak jsme, tak jsme vypracovali jsme stanovisko u líče a u eh, uhlíkových emisí a i u dalších eh, témat se tento proces začíná rozbíhat. To znamená, čím je společnost eh, vyspělejší, eh, tím eh, více právě ten princip zpětné vysledovatelnosti bude tím hlavním principem, od něj se to odvíjí. Mm, otázka práv samozřejmě je, je důležitá a pojí se s tím i otázka velikosti trhu, jeho významu. Ano, proto... vlastní výzkum má výboje. Eh, jsou zde eh, problémy, které souvisí eh, s problémem ECOS a s ocelářstvím. Ukazuje se, že potřebujeme technologickou platformu, že ji potřebujeme dále rozvíjet, potřebujeme spolupráci mezi jednotlivými odvětvími. To z naší studie dost jasně vyplývá, zejména pokud je o zachytávání uhlíku. Další část té studie se týká e, uhlí a pokud máme zachytávání, skladování uhlíku, nemůžeme tady mm, souhlasit, když e, Evropa, e, pardon, když USA, Čína a další investují miliony a miliardy do této technologie a energetické potřeby světa jsou dnes naprosto kolosální a nemůžeme si říci, že Evropané, kteří už dnes hodně spotřebovávají a mají eh, tedy eh, určité zásoby zboží a tak jsou dobře zajištěni, eh, že prostě to je v pořádku, protože celosvětově, celosvětová populace nemá takové zásoby spotřebního zboží. Se zachytáním a skladováním uhlíku máme určité zkušenosti v Evropě, ve Francii, v Německu a tak dále, ale je to skutečně závažné téma z toho hlediska, že trvalá udržitelnost respektive dlouhodobé využívání fosilních energií eh, bude stále ještě důležitým tématem. Dále se domníváme, že je eh, důležité zajistit nějaký spravedlivý přechod na ten eh, nový typ hospodářství a pracovních míst. A tady je třeba zohlednit, že naprosto souhlasíme, my jsme také eh, k tomu v ETOS vypracovali stanovisko, že třeba snižovat emise CO2, že třeba zvyšovat eh, využívání obnovitelných zdrojů energií, eh, energetická úspornost, účinnost, určitě také otázka tedy té transformace. A pokud si přejeme, aby ten přechod na nový systém byl spravedlivý, což by mělo také umožnit tvorbu kvalitních pracovních míst a jejich udržení v Evropě, ale není vůbec eh, totiž jisté, že se pracovní místa budou v Evropě tvořit a rozvíjet. Já mám příklad. Eh, většina větrných elektráren, 90%, se vyrábí v Číně. My v současné době provádíme studii za odbory ohledně eh, produktu, který se využívá, aby tyto větrné elektrárny byly odolnější. A ten produkt je tak nebezpečný, že každý pracovník si může přicházet do styku pouze dva nebo tři týdny a vyrábí se to v Číně. Můžeme říct, že nám to nepřísluší řešit, ale e, jsou to další věci, fotovoltaika, elektrická baterie, to všechno se vyrábí v Číně. Já samozřejmě nemám vůbec nic proti tomu, aby se v Číně vyrábělo, ale otázka zní, za jakých podmínek, jakým způsobem se to zboží tam vyrábí. Je to tedy uh, problém um, umístění a udržení pracovních míst v Evropě a jaká bych kvalita. Dávám další příklad ohledně energetické úspornosti potenciál, ehm, energetické úspornosti v Evropě je obrovský. Ehm, možná pracovní místa v sektoru stavebnictví, která se s tím spojí. To je obrovský počet. Já už jsem to říkal klubu zelených. Vytvářet eh, pracovní místa eh, ve stavebnictví, eh, k tomu musí docházet ovšem tam musí platit transparentnost, protože ve stavebnictví je nejvíce pracovních míst na černo, je tam nejvíce těch těžkých pracovních podmínek, ehm, špatných, či pracovních smluv bez ohledu na to, o kterou zemi jde, čili eh, uplatňovat eh, různé normy v oblasti práce právě v tomto sektoru je klíčové. Eh, čili jde nejenom o to vytvářet pracovní místa, ale o to, za jakých podmínek je vytváříme. Je proto potřebný určitý právní a společenský rámec. Jsme nyní v bodu, kdy Evropa může vytvářet pracovní místa při dodržování norem, při zajišťování transparentnosti, zpětné vysledovatelnosti. Je to eh, věc, kterou žádáme od komise, aby proto vydala nějaký, nějaký rámec. Eh, nyní se o tom jedná v rámci posíleného sociálního dialogu. Pokud by eh, parlament chtěl také zahájit tento posílený sociální dialog pro tuto věc, tak jsme samozřejmě proto mm, jsme k tomu připraveni. Dále eh, eh, problematiku klimatických změn a zaměstnanosti projednáváme společně se zaměstnavateli. Domníváme se, že tady ten přechod na eh, nový systém, nový typ hospodářství pracovních míst je klíčový, potřeba to doprovodit také různými kurzy. Dále se domníváme, že to, že budou vytvářet na ekologická pracovní místa, znamená zase, že potřebujeme uplatňovat princip transparentnosti. Opět tady vycházím z nařízení o REACHi. Musíme vycházet z dobré předchozí znalosti dopadů, které daná věc bude mít. Například pokud se nám množí velice složité eh, chemické produkty, tak je eh, klíčové eh, mít o tom dostatečné poznatky, vědět, co to znamená pro pracovní podmínky. Klimatické změny se stávají a využívání nových technologií se stává také faktorem pro BOZP, pro bezpečnost a ochranu zdraví eh, na pracovišti. Je třeba také vědět o těch rizicích, eh, mít to ošetřeno. Dále tady jsou zde ty obnovitelné zdroje, bioenergie. To je vývoj, kterému my fandíme. U automobilů, automobilového průmyslu vidíme, že tady se to vyvíjí a dochází tady ke složitému přechodu z toho, jaká se dnes auta, přechází se na hybridy, možná i na elektromobily. A je to přechodné období, které může trvat léta. A budou do toho vstupovat noví aktéři a budou s tím souviset zásadní změny. Eh, pokud je o těžbu uhlí, Evropa, využívání uhlí, Evropa potřebuje dobře znát situaci ve všech, ve všech zemích. Ten balíček pro boj proti klimatickým změnám se objevil v roce 2008 a podhodnocení skutečného stavu energetiky v Evropě eh, bylo značné. Viděli jsme to například u Polska. Je třeba tedy mít jasno v tom, jaké politické ODS vyžádáme na různé výzvy. Nemůžeme žádat od země, která 90% energie produkuje eh, z uhlí, aby sama nesla eh, odpovědnost za přechod na ten nový eh, ekologičtější systém. Máme vlastně první evropskou smlouvu byla smlouva právě pro uhlí a ocel a domníváme se, že finanční podpory u tohoto sektoru právě na evropské úrovni jsou důležitým tématem. Eh, tak doufám, že se vám zhruba obeznáme z naší studií. Snad to netrvalo příliš dlouho. Děkujeme. Děkujeme za tuto prezentaci. Já si myslím, že pro nás, pro členy našeho výboru je to opravdu zásadní, protože nám to umožní opravdu se zapojit do této diskuze. Je mi líto, že všichni naši členové se nejsou dneska přítomní, aby si mohli vyslechnout tuto strategii těchto hlavních bodů, hlavních směrů, to znamená určitá konkretizace toho, o čem často hovoříme teoreticky, to znamená, to je pro nás opravdu velice důležité, to bylo velice kvalitní. Asi pravděpodobně, pokud tlumočníci nám to dovolí, tak trošku přetáhneme. Ne moc, nebojte se. Paní Šréter, paní poté, paní Steinbrück. Děkuji, děkuji za váš příspěvek. To, Eh, přispívá k diskuzi o zprávě Green Jobs, kde bylo obsaženo spousta témat, o kterých jste hovořil vy dnes a hlavně co se týče nějakého toho společenského rámce pro vytvoření dialogu. dialogu. Eh, to jsme v našem usnesení stanovili velmi jasně. Hovoříme tam o tom, že Existuje dobrý příklad eh, ve Spojených státech, kde se Združení pro ochranu životního prostředí a ostatní společnosti pokoušejí vytvořit nějakou strategii eh, Hovoříme o tom, že bychom se tam mohli inspirovat a shodli jsme se na tom také v naší zprávě. A myslím si, že v té zprávě je důležité také to, že jsme se zaměřili nejen na ta nová odvětví, ale na všechna a snažili jsme se popsat tu proměnu a změnu a co je právě v této otázce důležité. Hovoříme také hlavně o otázce dalšího vzdělávání a vzdělávání a o tom, že hrají od nynějška důležitou a důležitější roli. Zaměstnanci by neměli být odsouváni stranou a to právě proto, že mají důležité kompetence v tradičních odvětvích. Vy jste hovořil o energeticky náročných odvětvích a i v této oblasti jsou vyvíjeny eh, aktivity řada aktivit a dochází také k pilotním projektům, například v ocelářském průmyslu a tam se objevuje myšlenka, že je možné eh, vyrábět ocel s menší energetickou náročností. Ukazuje se, že dobře tady eh, produkujeme ocel, pomocí větrných mlínů a to přispívá také ke snižování eh, těch energetické náročnosti. Samozřejmě, že tam k tomu patří ta otázka těch labelů, labelingu a o tom také můžeme nadále hovořit. Eh, v Německu jsme spolupracovali v rámci nové pracovní skupině na vypracovávání pokračování této zprávy. Velmi zajímavé mm, bylo setkání se zástupci sklářského průmyslu, protože oni řekli, pokračujte v těch legislativních procesech, které se týkají energetické účinnosti. E, Nám to totiž přineslo velký nárůst produkce. Celé to vlastně ukazuje, že e, ten přechod k nízkouhlíkovému hospodářství jde i skrze klasické, klasická odvětví a i klasická odvětví tím získávají větší eh, produkci a že to pro ně má stále větší význam. Eh, ráda bych nyní zmínila centrální bod, který se ve zprávě objevuje. A to je právo na vzdělávání a další vzdělávání pro všechny. A to proto, abychom umožnili eh, tento proces transformace ve všech odvětvích. Myslím si, že to je klasická úloha odborů, chopit se tady té úlohy a bojovat za to vzdělávání. Děkuji. Děkujeme ještě paní Steinbrook. Ještě někteří kolegové chtějí a poté já bych ještě pár slov nezdá se, že ne, takže kolegyně další. Děkuji, já se mohu v mnohem připojit k tomu, co řekla paní Šreda. Děkuji zástupcům odboru Děkuji za tuto studii. Myslím, že je velmi důležité, eh, abychom o tomto tématu diskutovali ze široka a probrali i konsekvence. Já jako aktivní odborářka jsem eh, svědkem změn v chemickém průmyslu, ale i automobilovém průmyslu ve svém regionu a jsem do těch změn zatažena. A osobně se mě týkají. Eh, samozřejmě jsou také velmi důležité ty mm, konflikty, které se objevují eh, právě v souvislosti s touto proměnou. Odbory se zde musí ozvat a učinit návrhy, eh, jak by ta cesta v budoucnu mohla vypadat. Pro mě je důležité, že tento proces restrukturalizace bude doprovázen zástupci ze strany zaměstnavatelů. Eh, kvalifikace, vzdělávání a změna požadavků. Všechna tato témata mají pro nás velmi velký význam. Skupina S a D na těchto tématech intenzivně pracuje a my v současné době diskutujeme o dokumentu, který se týká Green Jobs, zelených pracovních míst. I nadále se budeme všech diskuzí účastnit. Potřebujeme eh, úspěšný management v této oblasti, potřebujeme zelená pracovní místa. Ty Eh, konflikty v budoucnosti mm, je potřeba nahlížet eh, z dlouhodobé perspektivy a já si myslím, že je možné je odstranit. Eh, Ještě čtyři poznámky. Pokud jde o to angažování Číny v této oblasti, v tomto odvětví, to bychom měli opravdu zdůrazňovat, protože Jinak to vypadá, že bychom vytvořili nějaké nové řešení, vytvoření pracovních míst, především ekologická pracovní místa. Ovšem nesmíme zapomínat na to, že to musí být důstojná místa. Ovšem ta strategie čínská, na to nesmíme zapomínat. Tam nejde pouze o to, že bychom měli souhlasit s tím, či nesouhlasit s tím, jak by měl vypadat nějaký mezinárodní, mezinárodní dohoda po, ko, po kodaní. Ale pokud jde o mm, to vítězství v, nějaké konkurenci, v nějakém konkurenčním boji, dále jsou to sociální záležitosti, environmentální otázky, dopad v těchto oblastech to by mohlo znamenat veliký, mohlo by to znamenat problém. A další záležitost je vzdělávání. Já osobně si myslím, že ta realita, realita přímo eh, na jednotlivých místech, ne to, co zde hovoříme v rámci těch hlavních strategií nebo velkých energetických strategií, ale spíše transformace nebo obnova v oblasti bytového fondu. To si myslím, že je velice důležité. To je důležité i v rámci vzdělávání, v rámci poskytování informací, v rámci malých, středně velkých podniků, mikropodniků protože na této úrovni je nedostatečná podle mého názoru mobilizace, která poté by umožnila, řekněme, mm, multiplikaci investic. Třetí poznámka, to je ta tarifikace v oblasti uhlíku. Já jsem se podívala na vaše návrhy, některé z těch věcí ano, jsou správné, ovšem nehovoříte zde o určitém, nebo hovoříte zde o určitém takovém, tom stropu, pokud je o energetiku a je zde otázka, která mm, vyvolává obavy z mého hlediska, protože abychom změnili naše, náš přístup, abychom snížili mm, tu energetickou spotřebu o 20 ten, ten cenový faktor by mohl být rovněž velice užitečný. To, co nás ovšem ale překvapuje, že pokud zvýšíme ceny energii, tak najednou to má dopad eh, i na příjem domácnosti, který je v v obe, o, o opačném poměru, protože tam dochází k většímu zdaňování, protože ti právě nejchudší domácnosti jsou ty, které, u kterých faktury za energetiku, dopravu a tak dále jsou nejvyšší. Čili jakým způsobem bychom mohli zkombinovat? To znamená, ty, ty, to znamená na jedné straně ty ceny a poté, teda ta, ta změna přístupu, aniž bychom um, jako následek eh, neměly negativní dopad právě na tyto chuči rodiny. Čili v podstatě ano, to znamená, že bychom měli se snažit o nějaké, o nějaké dosažení určité rovnováhy v této oblasti celé diskuzi. Ráda bych využila vaše přítomnosti a položila otázku i v těch nekonkurence schopných eh, dolů, helných dolů, ne těch, které jsou, řekněme, kompatibilní s, s naší agendou v oblasti změny klimatu, ovšem například v Německu nebo ve Španělsku, mm, tam se hovoří hodně o tom, zda by ta státní pomoc měla být zachována v těchto, u těchto dolů mm, komise navrhovala ten rok 2014, rada nebo některé státy už začínají uvažovat o tom, že by navrhli rok 2018. Evropský parlament mm, se snaží věnovat rovněž této debatě. My v našem výboru rovněž čili ráda bych využila této příležitosti a poprosila o objasnění této otázky a předem děkuji za odpovědi. Ano, děkuji. Děkuji za vaše dotazy. vzdělávání, profesionální vzdělávání. Musíme si uvědomit v rámci té první studie o klimatických změnách a zaměstnanosti, tak to já osobně si myslím, že je velice důležité, aby lidé získávali více informací, aby byli vyškoleni kvalitním způsobem. Když hovoříme totiž o ekologických pracovních místech, nesmíme v rámci, nebo teda tímto způsobem mm, poté vést k nějaké, k nějaké pre, to znamená, nesmíme to vnímat jako jakési zhoršení pracovních podmínek, tam, i když to tak může vypadat na první pohled. Myslí, myslím, nesmíme prostě stavět tato ekologická místa proti klasickým místům. Já souhlasím s tím, co bylo řečeno, paní předsedající. Ano, my jsme, viděli jsme tu studii, která eh, byla publikována před několika dny a vidíme, že eh, ty investice berou v potaz eh, toto ozelenění eh, této oblasti, to znamená průmyslu, to se musí vzít v potaz, to znamená kapacity, které máme v této oblasti. My jsme zatím na samotném počátku nanotechnologie, obnovitelné energie, mm, ale by to samozřejmě to znamená, že by to mohlo vyvolat určité problémy, které zatím nejsme schopni zvládat. Ovšem, pokud bychom přijali takovou mm, tuto ideu nebo tento argument, tak by se to dotýkalo všech pracovních míst, protože jak si je zde určitá snaha vytvořit, postavit tyto pracovní místa proti sobě, vytvořilo by to určitý tlak sociální. Nesmíme na to zapomínat, ano, nesmíme zapomínat na to, že by to mohlo mít opačný dopad, protože by to vytvořilo určité obavy a v podstatě by to ne, nevyvolalo tu dynamiku, kterou chceme dosáhnout. Říkám to proto, protože to je musíme říct, že se to poté bude dotýkat všech pracovních míst. Všechna pracovní místa by měla, by měla být mm, ekologičtější a poté samozřejmě do určité změně, určité, k, určité, mm, k určité proměně těchto pracovních míst. A ovšem musíme to předjímat, musíme s tím počítat už předem, musíme na tom pracovat. S belgickým předsednictvím i s komisí jsme se snažili v této oblasti vytvořit určitě rámec, evropský, evropský rámec, pokud jde o restrukturalizaci a uh, Mm, určit, a tak bychom dosáhli určitého, určitého nástroje, jakým způsobem bychom mohli mít určité předpoklady, očekávání a tak dále. V tomto ohledu to je důležité, protože potřebujeme mít vizi jednak mm, společenskou, sociální a tak dále. O tom už jsem hovořil na počátku, právě proto se snaží spolupracovat s nevládními organizacemi. Cena. My o ceně, my to tam sice máme v tom usnesení o energetice, ovšem připravujeme, já vím, že rada se bude věnovat v prosinci tomuto tématu a v únoru 24. února rovněž to bude Rada pro energetiku. My chceme, abychom měli i snažíme se tlačit na belgické předsednictví, abychom měli takovou konferenci již v listopadu. No, protože my samozřejmě nechceme, aby došlo k nějakému, k nějakému, k nějaké nerovnováze na úrovni jednotlivých členských států. Znamená, že to navýšení cen energie, energií by mě, mohlo mít dopad právě na ty nejchudší občany. Čili ano, pro, pro většinu chudších vrstev by to mohlo znamenat veliký problém. Ano, jednak je to teda ten, ten strop v oblasti energetiky, o které jsme hovořili, nebo určité prodlužování, mm, zavádění těchto opatření, čili ano, je to téma, o kterém bychom měli hovořit, to znamená cena, jak se to bude vyvíjet dál. Uhlí a doly. To znamená přechodná opatření. Já jsem odboráři, kdyby ta otázka nezazněla, tak já se, no, já se pokusím se, pokusím se reagovat. Pokusím se reagovat e, tímto způsobem. V období ekonomické a hospodářské krize, především krize, tak jak vidíme ty podmínky velice napjaté ve Španělsku, tak v takové situaci nesmírně obtížně říci, dochází k takové obrovské změně. Španělská čeli, jakým způsobem bychom to mohli řešit krátkodobě, to skutečně nevíme. Ten problém oblasti uhelných dolů byla tam metoda, kterou, kterou založila dohoda o uhlí a oceli, ovšem dotýká se to celkově energetiky. My jsme před nějakou dobou už o tom hovořili, potřebujeme v podstatě přístup k energetice podobný, jaký byl zakotven v té základní smlouvě, pokud chceme zajistit solidaritu, pokud to nebude solidárnější přístup, tak uvidíme ty následky, uvidíme ty problémy už určitou dobu. I poslední komise, komisařka Krezová, hovořila o liberalizaci v oblasti energetiky a zjistili jsme, že v podstatě ten trh s plynem není obvyklým trhem. S Gazpromem prostě Litva a Estonsko nemůžou vyjednávat, čili opravdu vidíme, že je to i otázka problematiky bezpečnosti dodávek, všechno se mění, investice, to je velice důležité, není to pouze vzdělávání a tak dále. Kapacita investic do výzkumu, vývoje, to je je opravdu nesmírně důležité. To je spojeno s těmi proměnami v oblasti energetiky. Jsou to, energe- jsou to investice, um, které bohužel finanční trhy nezajímají, to znamená ty krátkodobé a střednědobé in, um, investice. Čili potřebujeme opravdu nějakým způsobem podpořit tyto politiky, podpořit investice dlouhodobého charakteru. Um, samozřejmě především s ohledem na tuto velice závažnou uh, ekonomickou krizi. Děkujeme za tyto odpovědi, říká paní předsedající. Je to pro nás eh, inspirace i při přípravě našich stanovisek Evropského parlamentu. Já si myslím, že jsme tímto ukončili naše práci dnešního dne. Velice ráda bych poděkovala všem tlumočníkům za to, že s námi zůstali až do konce a příště se sejdeme 8. a 9. listopadu. Děkuji.